Guten Morgen, liebe Kolleginnen und liebe Kolegyně, kolegové, začneme zase zasedáním našeho výboru. Pokusíme se začít co nejpřesněji. Je třeba přijmout pořad jednání a je zde malý návrh na změnu. Jak jistě víte, pan komisař Levandovský má přijít mezi nás o půl desáté, nebo kolem půl desáté. A pak projednáme ten dokument týkající se přeskumu a všech aspektů, které tento dokument zmiňuje. A navrhuji, abychom z tohoto důvodu změnili poněkud pořád jednání, a sice abychom bod číslo 5 Nyní prohodili, dali ho na místo číslo 3, tak aby Salvador už nás mohl uvést do svého dokumentu, ale skutečně by poskytl pouze takový úvod. A v průběhu diskuse s panem komisařem bychom mohli projednat další záležitosti, to znamená, že bychom ten bod číslo 3 z našeho programu poněkud sloučili s bodem číslo 4. Ale já už jsem včera zaslechla, že některé kolegyně, někteří kolegové by chtěli projednat určité aspekty toho revizního dokumentu. Ty, ty kolegové zde momentálně ještě nejsou, ale jistě se ještě dostaví. A my potom povedeme diskusi s panem komisařem. Souhlasíte všichni s touto změnou, že tedy prohodíme ten bod 5 a bod číslo 3? Nevidím žádný nesouhlas, takže to považuji za přijaté. Sdělení předsedkyně. Těch sdělení není mnoho. Chci jenom říci, že se toto zasedání přenáší na internetu prostřednictvím web streamingu. Dále chci říci, že jsme na schůzce koordinátorů vypracovali pracovní program pro příští rok. To znamená, jakmile uzavřeme tu první fázi týkající se horizontálních témat, budeme se věnovat sektorálním tématům a budeme je diskutovat. otázky zemědělství, soudržnosti, solidarity a potom se budeme věnovat těm dalším politikám. Budeme se tedy věnovat těm politikám, které mají podpořit strategii EU 2020. Máme takové širší spektrum politik, jsou to transevropské sítě, je to energetika, je to výzkum a inovace. Ovšem budeme muset také projednávat politiky, které mají zahraniční dopad a rozhodně nebudeme zapomínat na to, co máme pod kapitolou občanství a také neponecháme stranou otázky administrativní, protože i administrativu je třeba financovat asi nebudeme administrativu projednávat tři a půl hodiny, nicméně je to téma, kterému se také musíme určitým způsobem věnovat. Dále jsme hovořili o slyšení. Myslím, že všichni máte před sebou dokument, který ukazuje strukturu toho hearingu. Ještě tam nejsou konkrétní jména ale i kdybychom včera večer zafixovali ten aktuální stav, tak by to možná dnes ráno tak úplně neplatilo. Proto jsme vám zatím předložili pouze strukturu slyšení. Sekretariát řádně zapracoval veškeré podněty, které přišly z jednotlivých politických skupin Už jsme mnoho osob požádali o účast na slyšení, někteří svoji účast přislíbili, jiní odřekli, ale až příští nebo přes příští týden budeme mít de- definitivní seznam řečníků, kteří vyjádřili ochotu s námi tato témata diskutovat. A poslední, třetí oznámení je toto. Na schůzi koordinátorů jsme se dohodli, že co se týče názvu, nebudeme provádět žádnou rozsáhlou filologickou debatu, nemá smysl diskutovat o slovíčkách, víte, ke všemu, k čemu všemu to může vést. A my jsme se dohodli, že zpravodaj učinil návrh a vyzýváme všechny frakce, aby zaslali svoje návrhy a ty návrhy, které přijdou z jednotlivých frakcí, na ty se zpravodaj podívá a vypracuje další návrh. A na příští setkání koordinátorů tento návrh společně projednáme a pak se domnívám, že název budeme mít. Já bych byla velmi ráda, kdybychom měli nějaký krátký a výstižný název a proto chci požádat zpravodaje, aby nereagoval na všechny e, návrhy frakcí takovým způsobem, aby by z toho potom vyrobil příliš dlouhý název. To teda tedy byla sdělení předsedy. Také jsme vždy hovořili o tom, že chceme spolupracovat s parlamenty jednotlivých členských států. Domnívám se, že samostatná schůzka pouze s parlamenty nemá smysl, protože se tam potom budou číst pouhá prohlášení a nebude žádný čas na diskusy. Všechny politické skupiny z vnitrostátních parlamentů, které jsou ochotné přicestovat do Bruselu nebo do Štrasburku, všechny tyto delegace rádi uvítáme. Už nás navštívila delegace Polského sejmu a diskutovali jsme s nimi intenzivně o tom, jaká oni mají očekávání. A i my jsme jim sdělili, co očekáváme od nich, jakou hrají roli v rámci svého členského státu. Já se stavím ještě dopis pro členy jednotlivých vnitrostátních parlamentů, kteří zodpovídají za evropské otázky, aby tedy pokud nás nechtějí navštívit osobně, aby vydali alespoň stanovisko. Tento dopis bude nyní v těchto dnech odeslán. Říkám to pouze proto, že kdyby vás někdo s touto otázkou oslovil, tak abyste věděli, o či jde. Ale nyní se tedy dostáváme k bodu jednání, který jsme předsunuli, Jamesy? Já bych, eh, pokud mohu, dva stručné body. Kde v našem časovém plánu budeme mít eh, dokument o délce finančních výhledů. Toto je velice důležitý aspekt a eh, zejména tedy Eh, když vezmeme v úvahu návrhy pana komisaře Levandovského, který navrhuje 10 let, eh, tak eh, to jde přesně proti tomu, co bychom si přáli my. Čili my bychom potřebovali se tam zabývat obsahem, dokonce i čísly, ale samozřejmě ta délka je důležitá. Možná, že právě náš zpravodaj by to potřeboval vědět, aby mohl dát první nástřel těch čísel. A druhý bod k tomu slyšení. My jsme eh, už eh, slyšeli, že ta strategie do roku 2020, eh, že prostě tady je jakési takové vakuum a my bychom se velice rádi dozvěděli, jak vlastně potom ta Global Governments má vypadat v tom roce 2020. Takže to by nám dalo takovou nějakou dlouhou dobou strategii. Třeba zahraniční výbor eh, včera odsouhlasil dokument až do roku 2025 eh, o Global Government. Eh, já si myslím, že se budeme zabývat. Sekretariát se de facto pokusí vypracovat něco nebo zajistit, aby se to vypracovalo Eh, opravdu důkladně, aby se tam účastnili lidé eh, z různých aspektů. Pokud se týče debaty a o té délce, my jsme už před 14 dny se dohodli na pracovním plánu 2010 eh, a dohodli jsme se, že o délce finančních výhledu budeme se bavit 6.12. na Mikuláše v našem, na našem zasedání 6.12., tedy se budeme bavit o tomto tématu, o délce finančních výhledů. Tak a teď se dostáváme k bodu, který byl číslo 5, nyní je to číslo 3, a sice implementace a finanční řízení víceletých, víceletého finančního rámce. Tak my k tomu máme dokument a e, po Eh, schůzi, to už určitě najdete také ve svých eh, schránkách poštovních. A teď požádáme Salvadora, aby nás uvedl do problematiky. Děkuji vám, paní předsedkyně. Chtěl bych eh, přednes stručnou úvahu také o názvu. Spravodaj bych chtěl uchovat tento název co možná tedy nejstručnější název. Ale bohužel nakonec musíme vyjít vstříc i požadavkům jednotlivých politických skupin. Nicméně ten název by neměl být delší než tři řádky. Nedokážu s vám teď ale ještě říct, kolik eh, slov tento název bude mít. Podle mne by stačila jedna pouhá věta. Dokument, který vám dnes předkládám, je spíše technického rázu. Z velké části se zabývá způsobem, eh, to, hm, jak se rozvíjí eh, rozpočet EU. V průběhu dohodovacího řízení včera eh, pan předseda Lamassur řekl, že to, co zbývá eh, v rozpočtu a není využito, tak se vrací členským státům a je to 50 miliard eur v současné době, což je tedy obrovská částka, to je více než třetina eh, ročního rozpočtu. Takže aspekty související eh, s plněním rozpočtu jsou nadále nesmírně důležité. My totiž neustále eh, nedokážeme plnit eh, nejlepším možným způsobem tento rozpočet, což má velmi závažné dopady, protože článek 317 eh, smlouvy stanoví, že rozpočet musí být plněn Evropskou komisí společně s členskými státy za dodržení principu zdravého eh, finančního řízení. Nedostatky eh, v plnění rozpočtu znamenají, že se z finančního hlediska nebo politického hlediska nerespektují tyto cíle, které byly předem nadefinovány a odhlasovány i Evropským parlamentem. Tedy vzhledem k tomu, že toto je jeden ze základních prvků, eh, které také mm, se hodně týkají Evropského parlamentu, ať už je to výbor pro rozpočet nebo kontrolu rozpočtu. A současně je to i otázkou pro radu a komisi. Myslím si tedy, že v našem výboru SURE bychom měli též se zabývat úvahami nad plněním rozpočtu. Tento dokument, a já chci nyní poděkovat také sekretariátu, tento dokument tedy hovoří o problému. Když hovoříme o zjednodušení, očekáváme, že nám Evropská komise ještě předlaží sdělení, sdělení, které k nám dosud nedorazilo. Měli jsme uh, je mít do listopadu, ale na základě posledních informací ze sekretariátu toto sdělení nebude připravené před začátkem eh, prosince. Jakmile nám Evropská komise pošle své představy o zjednodušení, budeme schopni začlenit do zmíněného dokumentu. Tento dokument se tedy zabývá zdravým a otevřeným, jasným eh, řízením financí EU a co se týče zjednodušení, eh, tam ty prvky budou zapracovány až následně. Co se týče tedy řádného finančního řízení a kontroly eh, na stránce 2 a 3, najdete zásady, podle kterých se vykonává eh, tento dohled a také úloha účetního dvora je zde velice jasně vysvětlena. Doufáme, že bude ještě detailněji popsaná díky slyšení k němuž dojde. A klademe zde důraz na Ehm, metodiku plnění eh, rozpočtu, na možnosti, které jsou poskytovány finančním nařízením, eh, ohledně tedy sdíleného a centralizovaného řízení a ohledně společného eh, řízení. Co se týče centralizovaného řízení, které je prováděno Evropskou komisí, a které se týká některých institucí, jako je Evropská investiční banka. V podstatě zde udělujeme těmto orgán orgánům příležitost stanovit si své vlastní eh, způsoby řízení s následnou kontrolou účetního dvora což však nemá dopad na aspekt, který je pro náš výbor nejdůležitější, neboli eh, společné řízení. Společné řízení se týká více než 80 eh, komunitárních eh, výdajů, které se tedy týkají především zprávy v členských státech. Zde komise hraje velice složitou úlohu Plnění je svěřeno členským státům, které musí tedy eh, eh, správným způsobem aplikovat eh, pravidla pro plnění rozpočtu. Monitorování ze strany komise je velice přísné. Členské státy tedy pod dozorem Evropské komise mají možnost takto spravovat prostředky z komunitárních fondů a musí garantovat plnění patřičných pravidel, eh, integrovaného řízení a to proto, aby dosáhli pozitivního DASu. O to už žádáme v Evropském parlamentu po mnoho let. Doposud nebylo možné, protože zde byly problémy eh, s konečnými uživateli. Dílené řízení se zakládá nebo týká se především zemědělské politiky a politiky soudržnosti. U politiky soudržnosti můžeme říci, že tu jsou nadále závažné problémy s plněním rozpočtu, zejména s Eh, na základě zjištění účetního dvora, který uvádí, že, zdále, že zde dále přetrvávají chyby a neustále toto řízení vyvolává kritiky ohledně účinnosti využívání komunitárních zdrojů v členských státech. V případě zemědělství pak byla do této metodiky začleněna integrovaná kontrola pro účinnější řízení a e, to by mělo tedy snížit e, velký, významný počet chyb zjištěný e, účetním dvorem. To, co v zemědělství bylo tedy mm, zavedeno, funguje dobře, zatímco u politiky soudržnosti a u strukturálních fondů je zapotřebí, aby komise ještě uh, Eh, usilovněji se snažila o snížení chybovosti. Třeba, že zde došlo v posledních eh, rozpočtech ke zlepšením. Společné řízení, které se eh, týká jak jednotlivých institucí, tak takových mezinárodních orgánů. jako je OSN, tak i tam jsme předložili pozměňovací návrhy, abychom zlepšili možnost kontroly u těch fondů, kde Evropská unie eh, poskytuje eh, tyto prostředky mezinárodním organizacím. Někdy totiž ztrácíme stopu těchto finančních prostředků. Jistě máme důvěru ve své protistrany, v takové orgány jako například OSN, ale jako Evropský parlament, musíme vykonávat kontrolu nad eh, naším komunitárním rozpočtem. Eh, s tím souvisí ještě další problém a to je nedostatek eh, viditelnosti komunitárních fondů, které jsou Eh, poskytovány těmto externím eh, organizacím. EU je hlavním dárcem na mezinárodní úrovni a to jasně tedy plyne z výsledku. Nicméně naše viditelnost v této pomoci je mnohem slabší než naše skutečná účast na této pomoci. Když teď hovoříme o přípravě budoucího finančního výhledu, je třeba se nad tímto vším zamyslet. Jak jsem říkal, je tu za prvé aspekt zjednodušení, který bude součástí zvláštní kapitoly, jakmile obdržíme tedy sdělení od komise. Nejedná se o to, že chceme tedy jen dosáhnout eh, patřičného financování k vypracování programu které by měly větší přidanou hodnotu pro Evropskou unii. Je tu veřejné mínění v jednotlivých členských státech. V členských státech je tedy veřejné mínění velice eh, citlivé na to, jak Evropská unie využívá peníze ze svého rozpočtu. A proto je třeba, abychom dosáhli téměř stoprocentního plnění rozpočtu a chybovost při plnění rozpočtu by se měla blížit nule. V době, kdy je financování stále obtížnější a stoupá napětí ohledně rozpočtů, je zásadní zlepšit tedy řízení a kontrolu. To by nám eh, poskytlo eh, mnohem lepší eh, pozici, také by nám to umožnilo některá šetření, ušetřit v některých oblastech. Pak je tu tedy aspekt zjednodušení, jak už jsem o něm hovořil. Každý z vás pochází tedy z různého regionu Evropské unie, ve kterých se využívají prostředky z komunitárních programů, z komunitárních fondů a všichni, kdo se dostali do kontaktu s komunitárními programy a financemi, si stěžují především na nesmírnou obč obtížnost plnění jednotlivých norem eh, programu. Samozřejmě jsou tu různé eh, rozdíly v obtížnosti. Eh, některé, v mm, některých případech řízení není tak transparentní jako v jiných, což působí následně chybovost. Normy plnění bývají v jednotlivých státech eh, odlišné, což ještě více stěžuje administrativní kontrolu a eh, zejména pokud hovoříme o drobných eh, koncových příjemcích, jako jsou například malé obce, které mají omezené zdroje na, na ty normy a na administrativu, tak ty skutečně nacházejí tyto normy velice obtížnými a těžko je dodržují. Měli bychom tedy se snažit, aby interpretace norem pro plnění rozpočtu mohla být respektována v členských státech na základě principu subsidiarity a měli bychom předejít tomu, aby Evropská unie nebo Evropská komise, aby vyžadovala od státu takové podmínky, které oni nemohou respektovat. E, ze zkušenosti víme, že právě tuto strategii bychom měli do budoucnosti přijmout. Dobře víte, že komplexnost řízení se zvýšila v průběhu času. A často tyto komunitární programy nejsou mm, prováděny, protože e, řada e, partnerů na evropské scéně e, raději nechce riskovat, že by se dopustila problém, nějakých chyb a a že by pak byly seznány tedy chyby v jejich zprávě eh, financí ze strany Evropské komise. Na stránce 6 vidíme několika aspektů, o kterých bychom měli pouvažovat v dnešní diskuzi nebo možná v následujících týdnech jsou tu důležité prvky, jako je kvalita plnění rozpočtu, zjednodušení a e, posílení nástrojů zaměřených na plnění rozpočtu. A to je všechno třeba jasně provázat s jednotlivými politikami, musíme mít tedy kvantifikovatelné cíle a jasné, jasně definované cíle. Je e, třeba zjednodušit i postupy pro Eh, oznamování a zjišťování chyb, tak je pravda, že tím se nesníží přímo tedy počet počet chyb, ale můžou se tím na druhé straně snížit také eh, ceny nebo výdaje na jednotlivé kontroly. Tím se může navýšit i výkonnost kontrol. Musíme tedy usilovat o to, aby kontroly byly co možná nejefektivnější a aby podmínky ke kontrole byly také co možná eh, nejhladší. je také třeba, aby eh, komise nadále zlepšovala svoje vnitřní finanční řízení a kontrolní systémy. To jsem tedy chtěl vám předeslat na úvod ještě než nám Evropská komise zašle onen detailnější text, který následně bude začleněn do našich návrhů. Ja, Dank. Eh. Děkuji, Salvador. Dovolte mi jenom poukázat na to, že zde máme ještě další dva podklady, s nimiž jistě budeme moci pracovat. Máte je také před sebou. Je to zpráva účetního dvora. Ta se zabývá zlepšováním finančního řízení a dává několik rad, jak to učinit. A potom je to dokument našeho oddělení pro politické otázky, který schrnuje stav finančního výhledu a implementace dokument se zvláště věnuje té flexibilitě, kterou jsme do této problematiky zabudovali a vidíme, pod jakým tlakem se od začátku nacházel náš současný finanční výhled. Ano, vidím, že se někdo hlásí o slovo, prosím. Děkuji. Já eh, tady mám tři otázky eh, když se podíváte na technické přílohy na straně 7 a 8 a provedete si výpočty, ne grafy, ale tabulky, tak dojdeme k takové situaci, že implementace v současném období 2007 8 9 je zhruba o 2,5 horší než v předchozích finančních výhledech je to prostě nějak na úrovni 20, 95-96%. V tom předchozím období to bylo 98,5 nebo více. Otázka je, je to takto dobře nebo ne. E, to je třeba analyzovat. Protože když se podíváte naopak na první léta, první tři léta současných výhledů a první tři léta předchozích, tak to bylo 80 85 až 89 v tom předchozím období. Takže my jsme teď na tom lépe než na začátku předchozího období, ale hůře než v celkovém průměru toho období. Další věc, když se podíváme na stranu 8, tak tady máme také eh, řádky, kde ta implementace je eh, velmi nižší. Jsou to v kapitolách 3, 4 a 5. Čili čím to je? Je to špatně naplánováno, nebo se prostě neplní to, co bylo naplánováno? To je třeba také vysvětlit. A potom třetí věc, eh, pak máme chybovost u fondu soudržnosti kolem 11 a já si myslím, že je to tak. Když se podíváme na to od roku 2007, tady máme tři eh, úrovňový systém, eh, to znamená eh, rozhodování, dávání úvěru a audit. A tady vidíme, že tady došlo k významnému nárůstu chybovosti, ale zároveň se prodloužilo plnění. E, to je nějak dneska kolem 1,1 až 1,2 roku. A já si myslím, že to jsou věci, kterým by zpravodaj měl věnovat e, pozornost. Poněvadž když se podíváte na ta čísla, tak e, je třeba dát odpověď na to, jestli je to takto v pořádku, je to lepší, je to horší, nebo jak to vlastně je. Ano, my teď ty otázky právě sbíráme. Paní Carvalho, já bych chtěla upozornit na zprávu ITRE o zjednodušování výzkumných programů. Tam já jsem byla zpravodajkou. Ta zpráva byla odhlasována na ITRE s podporou všech politických skupin a 11.11. 11. to budeme mít na hlasování na plénu. Já mám takový pocit, že komise se snaží eh, právě tady to zjednodušení v oblasti eh, výzkumu eh, brát jako jakýsi test pro budoucí zacházení s dalšími programy. My jsme se zabývali vším od definic priorit, přes audity, přes zapojení členských zemí eh, napříč celým cyklem. Je to skutečně velmi komplexní a pravidla eh, jsou eh, různými generálními direktoráty vykládána velmi odlišně. Čili tady zbývá spousta práce v tom, aby se ty programy skutečně zjednodušily. tato zpráva je vlastně první zprávou svého druhu. Takže komisi na tom zbývá ještě spousta práce a eh, má na tom, bude se tím muset zabývat ještě velice dlouho. Nicméně mm, je to takový první eh, celkem úspěšný případ, kdy se komise snaží zjednodušit jednotlivé programy. Doufám, že to bude úspěšné a doufáme, že se to v nějaké podobě třeba upravené přenos přenese také na strukturální fondy. Ano, děkuji. Pan Fern. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám dvě poznámky. Je tady řada zajímavých informací a my určitě uděláme dobře, když je využijeme. Mé dvě otázky jsou tyto. Eh, my jsme se vždycky hodně zabývali tou otázkou, proč máme eh, mezi závazky a mezi platbami tak velké rozdíly. Protože de facto mm, plnit by se mělo na 100% eh, rozpočet, závazky i ty, to plnění. Čili tak by to mělo být v ideálním světě. Eh, teoreticky. My víme, že takto nikdo nikdy není, ale my bychom si měli zanalizovat, proč tomu tak je. Čili možná by bylo dobré požádat komisi, aby eh, provedla vyhodnocení ze své strany v těch sdílených pravomocech. Ale my sami bychom si také měli provést vlastní analýzu. Proč vlastně to plnění těch závazků je vždycky menší než to, co předpokládáme v rozpočtu a ty skutečné platby, proč jsou vždycky výrazně nižší, než je plánováno. Poněvadž my toto debatujeme vždy znova a znova každý rok a hovoříme o tom, že bychom měli skutečně zblížit tyto položky. Takže já bych skutečně velice rád viděl, kdybychom se pustili do nějaké obecnější analýzy toho, co se tady děje. Čili to byl můj první bod. A e, ještě bych k tomu dodal, e, že e, pouze tehdy, když se to plní, tak máme skutečně dobré, dobré výsledky kontroly, a řízení, ale samozřejmě nám jde o výsledky. Třeba v mé vlastní zemi sociální fond, tam to bylo kontrolováno auditory z Bruselu, tam úplně všechno se tam eh, kontrolovalo, eh, takové drobnosti jako počet účastníků i počet eh, obědů objednaných a tak dále, ale ono se vlastně vůbec nekontrolovaly výsledky. Třeba kolik máme nových lidí, při, nově příchozích na pracovní trh a tak dále. Čili to já myslím, že bychom se skutečně měli zabývat spíše těmi důležitými výsledky než drobnostmi. Čili to byl můj první bod. Druhý bod. Eh, cyklus implementace. A to je také problém, který bude třeba projednat. Než se tedy budeme zabývat eh, těmi MFF tou délkou. Eh, jestliže máme nějakou, nějaké období, tak první rok se neděje nic, to se jenom plánuje, studují se, zavádí se nová pravidla, administrativa a tak dále v roce číslo dvě začíná něco eh, děje, dít, eh, v roce tři se to rozběhne a v roce čtyři se to tedy eh, rozběhne naplno. A to je, když máme tady sedmletý cyklus. Že, a pak už máme tady obrovský počet projektů, jenomže skončí tedy období a všechno se utne a začínáme zase znovu. Já myslím, že by bylo velice Eh, dobré eh, vědět, eh, jak vypadá skutečně ten implementační cyklus. A já myslím, že když to jde v takovýchto vlnách, tak to prostě nemůže být efektivní. Nemůže to být efektivní využívání evropských prostředků. Jsme schopni to nějak zlepšit třeba tím, že by ta období se nějak přesahovala, nebo něčím jiným. Prostě to bychom měli skutečně zanalizovat, poněvadž tady se skutečně mizerně vynakládá řada prostředků z evropských fondů. Čili je nějaký způsob, eh, jak bychom mohli skutečně analyzovat ten implementační cyklus, prohlédnout si celá ta čísla, něco z toho vyvodit protože my chceme debatovat o tom, jestli příště to období má být čtyřleté, pětileté, sedmileté, desetileté, Eh, takže eh, to, tady možná, že je eh, největší problém ten, že první dva, tři roky vlastně žádné výsledky nejsou. Čili analýza toho cyklu, myslím, že by byla velice užitečné cvičení. Děkuji, Jorane. Jorane, ty jsi slíbil, že budeš stručný a to si nesplnil. A teď vítáme pana komisaře. Vítejte, pane komisaře ale my máme teď ještě několik, eh, respektive řadu řečníků na seznamu eh, k předchozímu tématu. Eh, každopádně velice krátce chce reagovat na Jorena ještě Reimer. Tentokrát to budu skutečně stručný, protože mohu podpořit vše, co zde zaznělo. Domnívám se, že co se týče hodnocení stávajících programů v polovině období a zpracování těch tzv. starých zátěží, které řešíme při realizaci finančního managementu, to je to, čemu se musíme věnovat v první řadě, protože jinak eh, v rámci iniciativy EU 2020 u těch stěžejních iniciativ budeme zatíženi těmi starými problémy a ty stěžejní iniciativy vůbec nebudou Eh, schopné přinést nějakou inovaci. A proto bychom chtěli, měli možná formulovat určité otázky na komisi, které bychom potřebovali odpovědi a které by nás podnítily k tomu, abychom eh, vymysleli nové skvělé myšlenky, ale měli bychom dbát skutečně na to, aby to neskrachovalo. Alexandro Alvaro také krátce, prosím. Samozřejmě, paní předsedkyně, budu stručný. Uh, krátce bych zareagoval na Jorana Ferma. Za použití prostředků a plnění rozpočtu se musí eh, kontrolovat, tak jak o tom hovořil. Ovšem, musíme se chovat důsledně. Nemůžeme říci v tomto dočasném výboru, že to nutně potřebujeme, ale potom, když máme ten standardní rozpočtový postup a například kolega Portaš eh, podá pozměňovací návrhy týkající se efektivity programu, anebo James Ellis, který chtěl zkoumat efektivitu neziskových organizací a potom se to v plénu zamítne. To je potom nedůslednost. Kde potom zůstane třeba ta miliarda, kterou vydáváme na neziskové organizace, to je stejně relevantní otázka jako ta otázka, co se děje s ostatními programy. Takže já bych si přála, abychom byli kompletně důslední, aby se realizovalo to, co si přejeme zde, také v ostatních výborech a na plénu. Děkuji. Děkuji, tak to bylo dosti stručné. Byl zde explicitně zmíněn James Ellis, ale v pořadí je nejprve pan De Jong a potom James Ellis. Děkuji vám, paní předsedkyně, já také budu stručný. Především si myslím, že je tu souvislost mezi poštem členských států, které jsou příjemci z určitých rozpočtových linek a, a s těmi problémy s kontrolou. Všechny, eh, pokud všechny fondy mají t, eh, všem členským státům nebo některé mají být eh, vyhrazeny pro jiné členské nebo pro menší počet členských států, které mají nejvíc problémů, tak to je otázka, kterou se musíme zabývat. Měli bychom se zabývat eh, větším nebo více druhy kontrol, nejen ohledně vstupů. A teď bych chtěl připomenout, že Transparency International eh, uveřejnila to, jak lidé vnímají eh, korupci. A tak bychom měli uvažovat o tom, Ehm, jakým způsobem zacházíme s našimi prostředky. OSN většinou neumožňuje vám, abyste využili vaše vlastní auditory, ale pokud ehm, budete působit větší tlak vzhledem k tomu, že jsme největším dárcem, tak bychom oni mohli přimět i OSN k tomu, aby nám umožnil lepší kontrolu. A poslední bod jsou agentury, které jsou zmíněné. Myslím, že bychom se měli zaměřit zejména na ně, protože s nimi je dost problémů. Děkuji. Bitte. Und danach äh, Děkuji, James, a potom Konstance Krén. Mám jeden bod. Než se začneme zabývat situací po roce 2013, musíme se zabývat tím, jak spravujeme stávající fondy. Teď jsme viděli v tom dokumentu od účetního dvora, že tu už jsou největší nedostatky u více letých eh, eh, mm, programů, ale největší, eh, mm, nejkritičtější situace je u Eh, výzkumu rozvoje 13 tisíc. 13 tisíc výzkumníků odmítlo nadále spolupracovat s těmito programy pro výzkum a rozvoj, protože je považují za dostatečně řízené nebo nesprávně řízené. A eh, říkají, že by měly členské státy zpravovat efektivněji a mohly by zpravovat efektivněji tyto prostředky. Já mám Eh, například jednoho, eh, jeden subjekt, který, který se zabývá tím, na touto oblasti v mém volebním obvodě a právě těmto problémům musí čenit. Nikdo eh, nechce součástí takovýto programu, protože se tam mohou měnit pravidla a není jasné, jak to bude přesně zpravováno. Konstance? Děkuji, paní předsedkyně. Já mám dvě témata. Za prvé se to týká řízení fondů v rámci politiky soudržnosti zde máme relativně velký problém, co se týče realizace komplexních a složitých pravidel jednotlivých fondů. Už se snažíme určitou dobu provádět zjednodušování. Domnívám se, že by bylo také vhodné přemýšlet nejenom o zjednodušených pravidlech pouze eh, v politice soudržnosti, ale měli bychom si rozmyslet, jaká společná pravidla máme, která se týkají všech fondů. Ať už je to například rámcový program pro vědu a výzkum, programy životního prostředí, vzdělávání, fond soudržnosti, abychom se podívali na obecnější pravidla, která jsou jednoduchá, efektivní a transparentní, abychom taková pravidla prosadili aby to mu nebylo tak, že kdokoliv žádá o evropské peníze, se musel vždy přeorientovávat na jiná pravidla podle toho, z jakého programu žádá. Já si myslím, že to je součást této problematiky. Vím, že komise tuto problematiku také promýšlí a když se tomu budeme věnovat, tak jistě zvýšíme efektivitu. A zde dávám zapravdu Joranovi, Audity, které jsou orientované na výsledek, by byly jistě velice nápomocné realizaci a plnění rozpočtu a také už existují zkušenosti, jak to auditovat, aby to také akceptoval účetní dvůr, aby to nedopadlo tak, že jsme spokojeni s auditem, ale účetní dvůr je nespokojený s tím, jak byly peníze vynány. Co se týče implementace, domnívám se, že my jako evropské instituce neseme část viny na tom, že když ta křivka není tak strmá, jak by mohla být. Když uvažujeme o politice soudržnosti, ta začínala znova v roce 2007 a v červnu roku 2007 tam bylo eh, nej, asi tak 12 operativní, operačních programů, které schválila komise. Eh, samozřejmě oni za to nemohou, když nemají možnost, jak začít. A když eh, rada rozhoduje o těch posledních finančních záležitostech, teprve ke konci roku 2006, tak eh, komise také nemá možnost cokoliv připravit. Domnívám se, že nyní jsme v mnohem lepší pozici. A to tím, že máme ve všech oblastech spolurozhodování podle Lisabonské smlouvy, takže se můžeme také zasazovat o to, aby bylo dříve jasněji rozhodnuto a podnítit k tomu radu. To by mohlo také zlepšit průběh té implementační křivky. A pokud by se nám podařilo, aby v členských státech nebylo to pravidlo N plus 2, N plus 3, aby to nebylo jenom výhradně vymezeno, ale aby tam byl umožněný určitý překryv, tak bychom mohli zvýšit efektivitu. Děkuji. Děkuji Derek Vaughan, Miguel Portage a potom eh, Salvador, co zatím ukončí nyní. Uzavírám seznam řečníků k tomuto bodu. Eh, eh, Eh, já s dovolením dva body, paní předsedkyni. Eh, nejdříve to nízké plnění eh, kohezní politiky strukturálních fondů. Já myslím, že bychom se měli pokusit vysvětlit to, kdo za to může. Je to spíš na straně českých zemí nebo komise nebo regionu nebo je to na straně těch, kteří eh, přispívají na ty projekty, nebo možná eh, je tady nějaká snaha příliš to řídit, je to tedy překontrolované. To vlastně by měla být eh, část tohoto dokumentu, který nám je tady prezentován. Tady se hovoří o sdíleném řízení a tady je skutečně plnění jako 11%. Čili to v podstatě znamená takto, že eh, je tam 11% těch fondů je rizikových, či ta chybovost tam je 11%. Ale zase je třeba rozlišovat mezi eh, chybami a mezi podvody. Eh, samozřejmě, že budeme mít brzy další data, takže se ještě zdůrazní, které ty věci jsou tam skutečně důležité v této zprávě. Samozřejmě eh, musíme se snažit o zlepšení finančního řízení, ale tady už nějaké eh, úsilí eh, existuje, existuje od komise takzvaný akční plán, čili tady se musíme zabývat tím, nakolik to bude fungovat. A jsou i další příklady úsilí komise, například v některých regionech jsou ještě takové confidence contract, čili dohody eh, o důvěře, čili tady je, to zase umožňuje využít určité flexibility ve finančním systému, tak aby se příliš eh, nezasahovalo rigorózní kontrolou já myslím, že bychom se měli zabývat všemi těmito iniciativy, iniciativami promiňte, a příklady, eh, abychom zjistili, co z toho funguje a co ne. Děkuji nyní Miguel. Ano. Já bych chtěl ještě položit tři velice eh, krátké dotazy kolegovi Garíkovi. Třeba, že tu jsou poměrně velké rozdíly na úrovni kontroly oblasti zemědělství a oblasti týkající se politiky soudržnosti. Chtěl bych vědět detailněji, v čem tyto rozdíly spočívají a jaké jsou tedy přesněji. A ta druhá otázka zní, mohl by mi kolega Gariga Eh, vysvětlit, jakou váhu má voluntaristický postup k rozpočtu eh, u různých orgánů, včetně parlamentu, a jak tedy vypadá omezenější eh, plnění rozpočtu. Neboli, abych to vysvětlil, Jedná se o politiku nadměrného rozpočtu, která pak vede eh, k nižšímu plnění. A za třetí se chci ptat na rozdíly mezi kontrolními mechanismy jednotlivých programů. Chtěli bychom totiž vědět, eh, zda eventuálně některé z těchto kontrolních mechanismů rozlišují mezi projekty s malými investicemi a projekty eh, s vyššími eh, investicemi, zda teda jsou rozdíly eh, v kontrolách mezi těmito dvěma druhy. Když eh, se distribuují finanční prostředky malým subjektům, například nevládním organizacím, které mývají zásadní význam, také mimo EU, tak tyto finanční prostředky bývají také využity na různé eh, doprovodné, administrativní, byrokratické činnosti. Takže tyto drobné projekty by možná potřebovaly zjednodušený postup. Děkuji. Eh, Děkuji. A teď eh, musím říct, že od tohoto okamžiku eh, zakazuji všem kolegům říkat, budu stručný nebo stručná, poněvadž to nikdy není pravda. A teď bych prosil Salvadora, aby nám uzavřel tento bod. Bude opravdu stručné. Chtěli bychom především ponechat prostor komisi, panu komisaři. Děkuji kolegům za všechny příspěvky do diskuze, které ji zásadním způsobem obohacují, budou obohacovat e, finální podobu tohoto dokumentu. A já se teď omlouvám, že nestihnu odpovědět všem, ale určitě odpovědi naleznete v nové verzi pracovního dokumentu. V příloze na straně 8 najdete vývoj rozpočtového přebytku. A e, všechny údaje týkající se jednotlivých období od roku 2000, 2001, e, kde máte e, velmi vysoký přebytek, který se rozděloval s členským státům, protože docházelo k překrývání předešlých finančních výhledů s těmi Eh, které tehdy začínaly, což tedy způsobilo překrytí a navýšení eh, toho přebytku rozpočtu. To už se pak nedělo. Nedělo se to ani u přechodu z dalších finančních výhledů na ty nové, eh, které jsou v současné době platné. Vidíte například od roku 2009, že tu je zlepšení v plnění komunitárního rozpočtu. Vždy zde bude určitá, určité eh, eh, rovnitko mezi zjednodušením a eh, administrativní kontrolou to půjde paralelně a všechny tyto aspekty by měly být také zohledněny v dokumentu. Měli bychom vypracovat návrh také Eh, ohledně toho, jak zjednodušení učinit plodným pro budoucnost. Máme se zaměřit spíše na řízení nebo na kontroly, na výsledky s ohledem na audit. Myslím, že většina parlamentu by se shodla, že se máme zaměřit na audit, na kontrolu výsledků. Úplně souhlasím s poznámkami o tedy o tom sdíleném řízení, zejména společně e, s OSN a s nevládními organizacemi. Ale tím se téma nevyčerpává, pak tu je ještě otázka agentur, agent něčím zcela odlišným z pohledu kontroly. Byly žádány kontroly u finančních prostředků, které směřují e, do e, mezinárodních organizací. Samozřejmě, že máme Eh, máme důvěru k našim partnerům, ale na druhé straně musíme mít i příležitost stoprocentně kontrolovat finance z našeho rozpočtu. A navíc, kdo je pak zodpovědný za plnění, za neus- na ne dostatečné plnění rozpočtu? Podívejme se na to, co se stalo v posledních letech. Eh, jasně tu chybí Eh, koordinace mezi národními kontrolními úřady a eh, komunitárními kontrolními orgány. A pak je tu ještě jeden důležitý aspekt. Na úrovni komunitárních institucí eh, se jednotlivé subjekty tak trochu obávají administrativních chyb v řízení těchto zdrojů. Evropský parlament byl v minulosti velice striktní vůči eh, takovýmto chybám. Eh, došlo i k velkým eh, potížím na komunitární úrovni kvůli tomuto, mm, tomuto problému. A důležité je to, že Evropská komise je zodpovědná za Eh, zprávu eh, komunitárního rozpočtu, ale nakonec 80 rozpočtu je fyzicky zpravováno členskými státy. Náš výbor SURE se bude zabývat nadále eh, plněním rozpočtu, protože tu problémy nadále budou přetrvávat. A chtěl bych eh, vyzvat kolegy, aby uvažovali o tomto velice důležitém bodu a mohli bychom přijít možná se zajímavými návrhy do budoucnosti. Děkuji. Eh, toto téma určitě dneškem neuzavřeme, ale také na základě pracovního dokumentu eh, se tím budeme zabývat přinejmenším krátce ještě jednou. No a teď se dostáváme k tomu bodu, který máme na plánu. A sice pan komisař je ochoten nám nyní vysvětlit, co je v tom eh, dokumentu o přeskumu, co vlastně se na nás chystá, co všechno lze z tohoto dokumentu se naučit, co by mělo být realizováno v příštím, v příštích finančních výhledech, Eh, vítáme vás ještě jednou, pane komisaři. Eh, neočekáváme, že byste nám nyní ten dokument eh, podrobně představoval, poněvadž já myslím, že všichni, které to zajímá, už u toho předchozího představení byli. Takže kdybyste, prosím, nás stručně uvedl do problematiky a poté dám k dispozici čas všem frakcím od největší do nejmenší. Nemusí to být vždycky koordinátor za frakci, může to být i kdokoliv, kdo je povolán nebo cítí se povolán, ale samozřejmě může to být i koordinátor. Takže každý, prosím, mě dejte znamení, kdo bude za kterou stranu hovořit. Pane komisaři, máte slovo. Děkuji vám, děkuji vám za pozvání. Ono neuběhlo mnoho času od té doby, co jsem prezentoval eh, přeskum rozpočtu na plénu. A my tedy eh, jsme si tady vyslechli, eh, zejména pokud se týče těch technických Eh, technických eh, příloh, eh, tak tam zaznělo mnoho ovinění, mnoho otázek. Je to takový úvod s možnostmi, jak by to mohlo být. Nepředjímáme tím žádné politické rozhodování. Je to samozřejmě o zdrojích, to je vždycky kontroverzní, ale já si myslím, že nyní ta nálada vzhledem k této problematice je jiná. Dokonce v radě to bylo vlastně otestováno v srpnu. Tehdy ta reakce ze strany rady byla velmi kritická, ale postupně tam roste ochota debatovat o těchto zajímavých problémech. Další zajímavá, zajímavý problém, ke kterému se nyní staví otevření, otevřeněji, a to všichni, je doba, délka finančních eh, výhledech. Parlament se v minulosti nejvíce klonil někde mezi 7 eh, plus 5 nebo 5 plus 5. Ovšem to má mnoho předpokladů, poněvadž to by znamenalo eh, provést skutečně důkladnou revizi a to by znamenalo, že bychom pro druhé období eh, měli opravdu mnoho zdrojů, mnoho rezerv, což ovšem eh, může být fikce. Ale záleží to na mnohých věcech, na mnohých podmínkách. Potom je tedy otázka Eh, struktury rozpočtu, změny jednotlivých kapitol. Máme tady dvě možnosti. Jedna byla téměř, bych řekl, revoluční, abychom, se, abychom to upravili podle cílu do roku 2020. Druhá možnost eh, konsolidace několika kapitol, abychom měli více prušnosti. Eh, pokud se týče toho obsahu, Eh, my zde máme eh, takzvané inovativní instrumenty, máme speciální grémium eh, v komisi, která se pravidelně schází a snaží se to uvést v život. Třeba eurobondy nebo evropský garanční bond, čili to jsou takové věci, které by se měly souběžně představit a možná rozběhnout příští rok. Čili eh, je tady určitý pokrok v těch nových finančních instrumentech, což ukazuje, že my jsme si vědomi eh, současných omezení. Další možnosti, další debata, to se týká eh, finančního nařízení, to vlastně zde se o to stará Inge Gressle, která tady není, ale ta revize která má dnes určitou periodicitu, tak jde vlastně tím směrem, co tady mnozí naznačili. Že totiž by bylo vhodné zavést výrazné zjednodušení administrativy, zejména pro menší příjemce. Čili toto jsou takové proudy, které proudí souběžně a je to vlastně eh, reflexe té podstaty. To znamená eh, změna struktury rozpočtu, zjednodušení, eh, dále otevření vlastních zdrojů pomocí nových finančních instrumentů, ale také to, co se debatuje jak na půdě parlamentu, tak v členských zemích, nová podoba politiky soudržnosti která by měla být soustředěná velmi teritoriálně a Někteří tedy říkají, že by to mělo být spíše zaměřeno jenom na chudé oblasti. No a pokud se týče eh, pozice zemědělské politiky, tak eh, Eh, my tady máme trend, že ty subvence v zemědělské oblasti eh, by měly postupně eh, ustávat a to by mělo pokračovat dále. A musím říct, že některé členské země na to reagují velice rozhorčeně. Pro ně je to velice delikátní záležitost. Čili tolik eh, můj úvod, já velice rád budu odpovídat na vaše otázky, ale eh, s ještě větší radostí si vyslechnu vaše názory. Poněvadž eh, my se nacházíme v rozhodující fáze reflexe, samozřejmě existuje také chyby ve vynakládání těch prostředků, ale my v oblasti politiky zemědělské a politiky soudržnosti již v listopadu vydáme významné dokumenty, které nepředstavují konečná rozhodnutí, ale de facto jsou to určitá sdělení k těm dvěma politikám, ehm, čili eh, pak to eh, by se mělo uzavřít v červnu 2011. Ano, děkuji. Eh, nyní máme sedm řečníků za frakce na seznamu řečníků a poté ještě další individuální řečníci. A prosím, buďte co nejstručnější. Takže nyní Reimer Berger. Vielen Dank. Um... Děkuji. Děkuji panu komisaři za jeho úvod, jak už jsem o tom hovořil na plenárním zasedání. Obsah tohoto dokumentu není přesně to, co jsme si v roce 2006 jako parlament představovali. Nicméně se to pokusíme potom eh, doladit a vyjasnit. Eh, v tomto dokumentu je celá řada zajímavých prvků, které jsou zajímavé i pro náš výbor SURE a jsou zajímavým vodítkem. Rád bych podtrhl, co už jsem řekl, přeskum v polovině období eh, implementace a zefektivnění je důležité, abychom nedostávali žluté karty účetního dvora. To je kondicio sine qua non. A komise by na těchto problémech měla intenzivně pracovat a odvážně bojovat s parlamentem na jedné frontě, aniž by se vzdávala rozpočtové disciplíny a kontroly. A proto je spodiven, kdy tři týdny po prezentaci o financování projektu ITER najednou komise nalezne několik milionů navíc v aktuálním rozpočtovém roce. Tak to nebudeme moci v budoucnu postupovat. Když hovoříme o vlastních zdrojích, musíme také zvažovat, co uděláme s těmi zajímavými zdroji, které nebyly vyčerpány v jednotlivých kategoriích rozpočtu. K tomu bude jistě velmi zajímavá debata. Začnu s těmi vlastními zdroji. Já jsem byl v úterý v Berlíně u kolegů v Bundestagu a řekl jsem jim zcela jasně, přátelé, podívejte se do smlouvy, tam je napsáno, že EU bez ohledu na jiné příjmy, například Microsoft a podobně, je financována z vlastních zdrojů. Takže kdo chce dodržovat smlouvu, a já očekávám a předpokládám, že za to bude parlament bojovat, ten se musí nutně zabývat otázkou vlastních zdrojů. Neříkám tím, jak to nakonec dopadne, ale je to závazek vycházející ze smlouvy a my ho permanentně porušujeme. A proto je důležité neustále hovořit o všech možnostech bez ohledu na to, jaký potom bude výsledek jednání. Při zvažování všech těch možností u vlastních zdrojů eh, by se je to přístup eh, o zvolení jednomyslnosti a myslím si, že akceptování při hledání jednomyslnosti by mělo být vhodné, ale mělo bychom si to takto vzít k srdci. Za druhé bych chtěl říci, že komise ve svém eh, dokumentu hovoří o celostní perspektivě rozpočtové politiky a to je správné. Ale to se netýká pouze celostní perspektivy rozpočtové politiky a strategie EU 2020 a její vazby na rozpočet, ale souvisí to také s propojením rozpočtové politiky a legislativy. Když pan komisař právě hovořil o e, politice soudržnosti a teritoriálním přístupu, to je v pořádku, a klesne podíl zemědělství. Ale pane komisaři, existuje e, zpráva e, Leinena z Evropského parlamentu a vy nemůžete na jedné straně tak jako v neoficiálním dokumentu říci, přímé platby zaniknou, aniž byste řekl, jaký to bude mít dopad na příjmy a zároveň komise vyjednává bilaterální obchodní smlouvy, kde se otevírají naše trhy a například v souvislosti s Kanadou. Kanada může mít nadále protekcionismus v souvislosti se svým mléčným trhem. To potom ovšem není celostní přístup a to není akceptabilní. A žádám vás, abyste jednal i s ostatními generálními ředitelstvími, abychom zde měli skutečně seriózní celostní přístup. Jde o to eh, propojit otázku kontinuity a změny, také otázka infrastruktury je jistě důležitá. Přitom musíme vždy zaručit, když hovoříme o půjčkách nebo o jiných finančních aktivitách, aby důležité, abychom podporovali důležit, rozvoj důležitých infrastruktur, například i v dopravě. Nelze provádět transfery v rámci rozpočtu, aniž by do toho byl zapojen parlament. Já jsem otevřený vůči takovýmto diskusím, ale já zde jenom připomínám aktivity Evropské investiční banky. To je jedna ze způsobů, jak to můžeme zaručit. Také co se týče projektů Galileo a ITER, měli bychom si promyslet nové solidnější struktury řízení. A také bychom měli učinit dohody o tom, jaké inovační a výzkumné projekty si přejeme, co je důležité pro Evropu v globálním eh, kontextu. A když něčemu řekneme ano, tak zde potřebujeme celostní perspektivu pro financování o něch projektů, která eh, by nám nepřekážela při každém plánování rozpočtu a omezovala potom eh, jinou práci s rozpočtem, protože jsme na začátku neskalkovali ta čísla dobře. Měli bychom si tedy definovat cíle a potom provádět náležité víceleté financování. A dovolte mi zareagovat na to, o čem hovořil James Ellis a otázka 5 plus 5. Já myslím, že to bude velice zajímavé, až budeme tyto otázky projednávat, kdybychom si udělali takovou tabulku a propočítali si, co znamenají jednotlivé modely. Prodloužení plus 5 let, prodloužení na 5 let, pětileté období. Je jasné, že pětiletá období nejsou možná, když eh, nadále bude všechno tak, jak bylo doposud. Pak to nebude fungovat. Ale my si nepřejeme, aby věci zůstaly tak, jak jsou. A když hovoříme o tom pravidlu 5 plus 5, tak by mohlo být docela zajímavé, když bude určitým způsobem vyvážený balíček v radě, že eh, nebudeme spolu bojovat každých pět let, protože máme celou řadu jiných témat, ale že by bylo dobré se každých pět let nad těmito tématy setkat. Nicméně, pokud bychom potřebovali dlouhodobé, tak říkají betonové, petrifikované struktury v určitých oblastech, tak není možné se spokojit s jednoduchými revizními doložkami. Musí být eh, zde i možnost například pro nový parlament, aby prováděl přeskum a aby požadoval určité věci tak, aby mohl flexibilně utvářet evropský rozpočet a reagovat na nové výzvy, které eh, nebylo možné plánovat tři nebo pět let dopředu. Protože jinak tento model nebude nosný. Jsem otevřený vůči tomu, abychom diskutovali všechny modely, nicméně demokratická legitimnost a flexibilita jsou důležité prvky při dojednání délky období a potom Jamesy zcela správně můžeme říci, jaké potřebujeme finanční vybavení a mechanismy pro to, abychom mohli udělit náš souhlas. A já si myslím, že je to naplánované také na program na prosinec nebo na začátek roku. Měli bychom to intenzivně dělat, to znamená porovnat si ty jednotlivé modely. Děkuji. Děkuji za SAD Ida nebo Sabar. Señor Lewandowski, la Děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaři, já popravdě chci říci pouze tolik, že jsem tady tím trošku zmatená. Teď je vlastně revize, o, revize současného finančního eh, rámce a zároveň říkáte, že je to návrh pro budoucí finanční výhledy a de facto prezentace různých možností. Takže já úplně nevím, jak máme tento dokument číst, jak máme rozumět, co s ním máme dělat. To není návrh, protože vy tam hovoříte často v kondicionálu, mohlo by být eh, a podobně. Zdá se, že vy eh, se pouštíte do stejné debaty jako tento výbor, to znamená eh, finanční eh, výhledy, víceletý rámec a tak dále. No a samozřejmě, že tento výbor byl utvořen proto, aby uvažoval o tom, kterým směrem se má vyvíjet Evropská unie, její politika a jakým způsobem uspořádat ty budoucí finanční výhledy. Samozřejmě, že tady otvíráte velkou debatu. To je třeba brát v úvahu. Ale já si myslím, že se nemůžeme pouštět zase tak moc do detailů, protože jinak eh, my si přečteme dokumenty v tomto výboru a eh, k tomu dáme své návrhy a za 14 dní máme hotovo. Jak jsem řekla, já opravdu nevím, co si počít s tímto dokumentem, ale přesto bych se chtěla vyjádřit ke třem bodům z tohoto dokumentu. My jsme žádali dokumenty, které se týkají přeskumu současných Výhledu a my teď máme Lisabonskou smlouvu a máme tady eh, strategii do roku 2020. No a to jsou věci, které de facto vůbec nezmínujete v tomto dokumentu, čili to nevyhovuje tomu, co my jsme žádali. Pak je tady ještě další zajímavá věc. Hovoříte o flexibilitě a jejím významu. V tomto výboru a ve výboru rozpočtové my také zdůrazňujeme důležitost. Ale eh, důležité je, jak tuto flexibilitu v praxi uplatňovat. Vy tady eh, dáváte možnost nebo hovoříte o možnosti provádět drobné úpravy eh, ve finančních výhledech, ale my to nevyužíváme. Rada to nikdy nepoužila, takže v podstatě tento instrument ani nemá smysl. Socialistická skupina hovoří o, často o vlastních zdrojích, vy to také zmiňujete, a zdá se, že rada jakoby byla ochotná o tom jednat. Možná, že ne se dohodnout, ale aspoň o tom debatovat. Vy tady hovoříte o možných formách, jak by tyto vlastní zdroje mohly vypadat příliš to nespecifikujete. My jsme hodně hovořili o daní na finanční transakce, což je velké téma pro socialistickou skupinu, ale vy to tady nemáte vůbec. Samozřejmě nejsou tam úplně všechny možnosti, některé ano, ale tato je třeba vynechána. Já nevím, proč jste některé z nich vybral a jiné ne. A pak hovoříte o synergii mezi národních a evropským rozpočtech, eh, zejména v období krize a šetření a o nutnosti zvýšit přijanou hodnotu. Eh, tady eh, to mě poněkud znepokojuje, hm, poněvadž my jsme uprostřed krize, znamená to, že bychom eh, měli proto zvyšovat efektivnost eh, našich výdajů a všeho, co děláme. Já si myslím, že to musí fungovat bez ohledu na krizi. Jestliže tady to uvádíte do souvislosti s krizi, pak to znamená, nebo naznačuje se tím, že to neděláme vždycky. Já tady v tuto chvíli nemám další komentáře, spíše bych eh, si vyslechla eh, komentáře kolegů. Ale opět zdůraznuju tu otázku na pana komisaře. Eh, jak máme vnímat tento dokument? Co to vlastně je? To, jak to zapadá do naší práce? To skoro vypadá, jako kdybyste se vměšoval do naší práce tady je to vlastně takové, takový pelmel z různých eh, názorů a, a možná budoucích debat, nevím. Čili já skutečně nevím, jak, se s tím máme naložit. Ano, děkuji. An Jensen právě je, eh, přišla s nápadem, že bychom z toho review paper měli udělat reflection paper, no a pak hm, bychom byli naprosto ve shodě, pokud se týče naší debaty. Karl. Okay, thank you. Chair, for giving me the chance to comment the reflection paper. Děkuji, eh, paní předsedkyně, že se mohu vyjádřit. Já začnu na pozitivní notu. Liberální skupina eh, se velice aktivně zasazovala o závažnou debatu nebo o vážnou debatu na téma vlastních zdrojů. A my tedy eh, vítáme právě tuto část dokumentu komise Kolegyně eh, sociální demokratka tady hovořila o určitých daních. My tedy bychom rádi proskoumali možnost všech možných daní a stavíme se k tomu velice pozitivně. A myslím, že je to velice dobrá část dokumentu. Další věc jsou eurobondy a myslím, že je důležité právě o tom vážně debatovat, zda by tímto způsobem by bylo možné financovat evropský rozpočet. Toto je dokument, který formálně klade na stůl určité novinky. A pokud se týče kritičtějšího zamišlení, souhlasím s socialistickou kolegyní v tom, že je poněkud obtížné pochopit, jakou roli má sehrávat tento dokument. Jeden z těch dokumentů se hovoří Eh, se nazývá eh, lekce z budoucího rozpočtu. Eh, mě by zajímalo, kde začíná budoucnost v komisi. Ta budoucnost blízká, budoucnost zítřek, to je pro mě rok 2011, ale také 13 nebo také 14. My jsme se shodli na velmi ambiciozní strategii do budoucna, strategie 2020. Máme zde velmi ambiciozní cíle, které jsou, se odrážejí tady v tomto dokumentu. Mě by zajímalo, jak komise eh, vnímá to, že bychom, eh, jak bychom tedy měli zajistit eh, naplnění této strategie ještě dřív, než se dostaneme k projednávání dalších finančních výhledů. Poněvadž my v rozpočtu musíme podpořit strategii 2020, ale my teď ještě máme léta 11, 12 a 13, což je třetina eh, eh, toho, co nám zbývá z současného období, čili jak to chceme využít. Pan komisář správně říká, že eh, kontroly různých fondů mohou značně zkomplikovat naplňování celého procesu. Jsou to vlastně různé takové posuny a že to je, myslím, po 4-7 změna, změna okolností. My skutečně reagujeme na změněné okolnosti na leta 11, 12 a 13 a já bych o tom rád slyšel něco více. Tento dokument zajisté přichází s radou dobrých nápadů pro budoucí finanční výhledy a já myslím, že eh, to nejproblematičtější, o čem se tady hovoří velmi málo nebo téměř nic, eh, tak eh, tady opravdu jsou některé věci a bylo by dobré k tomu něco říci, jinak bychom museli vycházet z nějakých nepodložených předpokladů. Já osobně eh, nevěřím tomu, že by nám stačilo to, kdybychom se zaměřili pouze na to, které části současného rozpočtu podporují strategii 2020. Eh, my máme určité procento, na které se to vztahuje, ale to zase není tak důležité. Eh, skutečně by nás zajímalo, jak eh, velká část rozpočtu podporuje tuto strategii. Nehovoříme o tom, eh, jak velká část rozpočtu ji skutečně v praxi podpořila. Čili eh, jde o to, jaké změny ještě musíme provést. A to je pro mě klíčový bod a odpovědi na tyto otázky jsem nenašel ani v tomto dokumentu, ani v jiných a byl bych rád, kdyby pan komisař k tomu mohl něco říci. Ten dokument je dobrý, ale mohl by být lepší, mohl by nám dát více. Já věřím, že komise eh, má připravené odpovědi. Ano, děkuji, Karle. Na seznamu řečníků jsou nyní zelení. A já vím, že se přihlásil Rainer Büttighofer. Chce skutečně hovořit za zelené, anebo chce hovořit za sebe? Pokud chce hovořit za zelené, tak může teď přijít na řadu, pokud ne, tak to musí udělat Helga. Já bych rád hovořil za zelené, ale dámy mají přednost. Ale vůbec ne. Já, ža, ža, žádný, ne, ne, ne, nebudeme se hádat. Dobře, takže ladies first, tak já budu hovořit o zelené. Mě především zajímá, eh, tedy především děkuji, pane komisaři, za ten dokument. Eh, je to vlastně z politického hlediska spíše nějaká taková reflexe, spíš než nějaký opravdu výhled dopředu. To kritizuji, poněvadž to jsem tak nějak čekala, to jsem si přála, proto já mám na vás politické otázky. Já e, zdůrazňuji, že tam skutečně nacházím dobré návrhy, nechci zacházet příliš do detailů, e, chtěla bych se soustředit na strategické otázky. Nyní s radou jednáme o rozpočtu. Parlament má ty takzvané velké body, sedm bodů a do rezoluce se je podařilo prohlasovat. Čili tady jde o review eh, dohromady tedy s rozpočtem 2011, který by měl být takovým přechodným rozpočtem ale v letech 12-13 tam už by měly být určité změny, <clears throat> ale ne tak, že eh, rada by se chtěla prosadit eh, s termínem 2014, což eh, nám neumožní provádět nějaké velké kvalitativní změny. Já se nyní ptám, jaká je vaše politická role v tom přetahování mezi radou, mezi review paper. Chcete skutečně provádět politiku, která bude brát v úvahu tak také zájmy parlamentu, a totiž aby těm změnám došlo ne až v roce 14, ale již dříve. To je jasná politická otázka. Poněvadž kolegové se ptali, eh, jaké je politické jádro tohoto dokumentu a od kdy by to mělo vlastně vstoupit v platnost. Takže skutečně eh, bylo by to v tom střednědobém eh, horizontu nebo až později. No a druhá politická otázka, to vlastně se zeptá už sociálně demokratická kolegyně. Strategie na rok 2020 se všemi novými kvalitativními eh, přístupy eh, s, naší, s naším úsilím modernizovat a učinit trvalejší naší eh, růstovou politiku podstatě bychom s tím měli začít už před rokem 14. A opět otázka, jakou politickou roli tady bude zahrávat komise. Budete se svým dokumentům, eh, se svým dokumentem usilovat o to, aby to nastalo co nejdříve, nebo budeme tady mít zase několik ztracených let? Čili tolik mé dvě otázky na vás. Ano, děkuji zeleným. A nyní ECR, prosím. Děkuji vám. Já nevidím důvod ke kritice. Prostě už ten, ta skutečnost, že tady máme takový dokument od komise, eh, to je důležité, je to důležitý dokument. Eh, už eh, v období, kdy se o něm teprve diskutuje. Já myslím, že také k naší debatě je to konstruktivní přínos my bychom byli schopni ztratit příliš mnoho času, kdybychom se příliš zabývali otázkou vlastních zdrojů. Zde v parlamentu eh, vidíte rozmanitost názorů a velkou rozmanitost. A není tady eh, příliš eh, příliš nějaký, nějaká ochota hovořit o hodně o, o e, fiskálních podrobnostech, distribuci vlastních zdrojů a, e, a domácích zdrojů a jak je dělit mezi e, domácí rozpočet a Brusel. Čili toto není předmětem současné debaty. Přesto mám určité pochybnosti, pokud jde na jednu stranu o přidanou hodnotu a na druhou stranu o nejchudší oblasti podpora chudým regionům je formulována neegoistickým způsobem. Já myslím, že eh, nejlépe je eh, to vyjádřit právě slovy podpora nejchudším regionům, protože právě tyto mohou mít největší prospěch ze společného, pardon, ano, ze společného trhu. Ano, pomůže nám to víc krize. Ten vnitřní trh eh, nám trošku pomůže, pomáhá eh, vymanit se z krize a je to v podstatě vidět i na makroekonomických indikátorech, které máme každoročně k dispozici. A zejména v kontextu politiky soudržnosti. Čili toto je taková kritická poznámka ode mě, eh, která se týká celkového vyznění toho dokumentu, ale jinak samozřejmě tento dokument eh, vítáme a vážíme si ho. Děkuji. Für die GUE, Miguel? Gut. Eu não vou fazer eh, grandes comentários. Já nebudu hm, nějak dlouho komentovat skutečnost, že se jedná o dokument, který je teprve určen v úvahám a bereme ho tedy na vědomí jako dokument k dalším úvahám. Ale chtěl bych vyjádřit následující pochybnost. Myslím, že tento dokument přináší jakousi implicitní možnost. Co se týče rozpočtových otázek je zásadní mít nebo dosáhnout eh, určité schopnosti plnit eh, a určité účinnosti. K tomu jsou také eh, stanoveny jednotlivé nástroje, které jsou určeny pro specifické projekty. Takže se jedná o rozpočet se stejnými, stejným množstvím prostředků, ale eh, byly by to rozšířené zdroje, které by mohly podpořit eh, předem stanovené projekty. Moje pochybnost spočívá v tom, že eh, zda tento model bude dostatečný. Já si myslím, že bychom dosáhli dobrého výsledku ve výkonnosti a že je tedy třeba hledat tento cíl výkonnosti, ale pochybuji, zda větší e, zásahy EU e do projektů týkajících se růstu a udržitelného rozvoje se má dít prostě pouze prostřednictvím těchto nových finančních nástrojů. Já nejsem proti těmto nástrojům, konkrétně teď mám na mysli Eh, eurodluhopisy, ale jak už říkal kolega, tyto inovativní nástroje přinášejí problémy demokratic- s demokratickou kontrolou. Jde o to, abychom zjistili, jakým způsobem tyto eh, nové eh, orgány budou kontrolovány tak, aby bylo jasné, jakým způsobem jsou financovány tyto projekty. A Druhý, mm, druhý bod, o kterém jsem se chtěla zmínit, je spíš taková poznámka ohledně finančních rámců na 10 let eh, se střednědobým přeskumem. Jaké záruky ve světle dosavadní zkušenosti máme, nebo jaké eh, záruky může mít přímo komise Eh, ohledně toho, že členské státy budou ochotny přijímat eh, takovouto, takovýto střednědobý přeskum. Eh, a na základě stávajícího finančního rámce můžeme sledovat, že členské státy ano, se dohodnou s parlamentem a komisi, vytvoří meziinstitucionální dohodu, ale pak, když dojde k přeskumu, tomu střednědobému přeskumu, prohlásí, ne, to my nechceme, my to dělat nebudeme tak jde o to, jak se zachováme dále, protože všechny tyto problémy, pokud přistoupíme na to, že budou desetileté plány, tak e, zde musíme poskytovat pro jednotlivé projekty nějaké záruky. E, budou muset fungovat ve víceletém e, finančním rámci. Abychom po deseti letech nezjistili, že nejsme schopni že ne, mm, dosáhnout eh, patřičných informací. A to by působilo také nejistotu na hospodářské e, úrovni. Takže je třeba, abychom měli jistotu nejen politickou, ale hospodářskou při e, vytváření těchto e, dalších směrů. A já jsem zatím nenašel odpověď na takovouto problematiku vašem textu. No a potom se hovořilo o tedy o tom, že Evropská komise už vícekrát se zmiňovala o potřebě mít na evropské úrovni jakousi možnou eh, komplementární politiku, která by doplňovala sociální politiky členských států. Já s tím samozřejmě mohu jen souhlasit, ale musím především konstatovat, že takováto myšlenka se nenachází v textu a proto se ptám, proč tam po ní není stopy. Hovoří se tam přece o mnoha dalších věcech, proč ne o této. A další otázka, která je tedy složitější, se týká toho, že Evropa vstoupila do fáze, v níž eh, se od sebe oddalují některé eh, státy, například eh, v, zóně, v eurozóně eh, jsou tyto eh, rozdíly eh, strukturální, ne konjunkturální. A my víme, že nejsme schopni zvrátit tento, tuto situaci, která se ještě prohloubila krizí. Takže bych rád věděl, jakým způsobem v tomto kontextu a v této situaci kdy dochází tedy k divergenci eh, jednotlivých států. Eh, jak chce komise uvažovat o, eh, o nich sociálních aspektech? Můžeme přece říci, že samozřejmě už je to politika soudržnosti, která vytváří pracovní místa a tak dále. Ale teď je jasné, že politika soudržnosti jako taková nestačí. Nestačí na to, aby setřeli eh, tyto rostoucí eh, rozdíly v EU. Možná mohou přispět v rámci jednoho státu, ale ne na evropské úrovni. Vielen Dank Děkuji. A poslední paní Andreasen. Thank you, Madam Chair. Děkuji vám, paní předsedkyně. Také eh, nemám úplně jasno ohledně obsahu tohoto dokumentu, ale ještě větší obavy mě způsobuje to, že se jedná o úvahu a komise eh, jaksi eh, neuvažuje o tom, co je zapotřebí k tomu, abychom měli um, opravdu uh, účinný, uh, výkonný rozpočet. A pak nás to vede do takových situací, eh, které jsme zažili tento týden či minulý týden. Právě v době, kdy Evropský parlament schvaluje to, že mléčný fond o 300 milionech bude začleněn do rozpočtu rok 2011, Evropská komise přijde s opravným návrhem rozpočtu snižujícím tuto rozpočtovou linku na rok 2010. Takže to já opravdu eh, mohu nazvat jen jaksi neúčinným rozpočtem nebo špatně účinným rozpočtem. Opravdu by mne zajímalo, zda eh, komise chápe eh, souvislost mezi Eh, tímto špatně účinným rozpočtem a eh, mnoha nesprávně vykonanými eh, platbami. Jedná se tedy o nesprávně provedenou platbu nebo se jedná o podvod? Je to realitou například ve Fondu soudržnosti, kde dochází k mnoha takovýmto takovýmto problémům, to, které se navýšily o 17 a já bych ráda na závěr eh, řekla, že teď nediskutujeme o navýšení vlastních zdrojů nebo dalších návrzích na vlastní zdroje. Nemůžeme prostě o nich diskutovat, pokud nejsme schopni poskytnout evropským občanům eh, pořádný, účinný, plnitelný rozpočet. Děkuji. A nyní bude mít slovo pan zpravodaj velice krátce a potom bude odpovídat pan komisář. Děkuji vám, paní předsedkyně. Ano, bude to velice stručné. Přesně jak jste uvedla. Kolegové už nastínili různé možnosti úvah. Tato diskuze o nových vlastních zdrojích je samozřejmě ve společném zájmu, takže i v zájmu Evropského parlamentu. Musíme ale také mít na paměti, že v tuto chvíli vlastní zdroje mm, poskytují každoročně roční eh, přebytky. A Eh, poskytují také eh, určitou volnost v rámci jednotlivých mm, kategorií, což eh, může komisi umožňovat využít prostředky v takových mimořádných situacích, jako je například ITER. Je jasné, že se nejedná o nové zdroje, ale je takto možné eh, získat dodatečné financování. Co se týče těch finančních výhledů, nepochybně o ní budeme hovořit i na našem výboru SURE. Chtěl bych kolegům připomenout, že ta myšlenka pěti let, což je poslední tedy věc, o které jsme zatím eh, hlasovali. A ehm, další změny by vyžadovaly určitou flexibilitu rozpočtového eh, procesu. A zatím tedy musíme vyčkat dalšího příspěvku ze strany Evropské komise předtím, než přikročíme k dalším krokům. Co se týče konkrétně tohoto dokumentu od Evropské komise, myslím, že je to velice užitečný text eh, pro vzdálenou budoucnost za rokem 2014, spíše než pro bezprostřední budoucnost. Zaměřuje se na možné nové finanční výhledy, než na stávající finanční výhledy. Já jako zpravodaj se budu muset zabývat samozřejmě těmi eh, následujícími eh, finančními výhledy, z tohoto pohledu samozřejmě mi to připadá jako důležitý dokument, který se neodlišuje výrazně od našich stanovisek. Je tu celá řada důležitých e, myšlenek pro náš parlamentní výbor a myslím, že Evropská komise koná dobře svoji práci, my musíme dobře konat tu naši myšlenkou bylo, abychom měli určitý materiál, eh, který bude oficiální a nad kterým se budeme moci zauvažovat ohledně následujících finančních výhledů. Naší povinností pak je, abychom vykonali naši práci. Pozitivním prvkem je, že Evropská komise, která kromě jiného sama toto vypracovala, nám poskytla také informace o tomto dokumentu, závěry ohledně přidané evropské hodnoty jsou pak analogické. To, co říká Evropská komise, odpovídá tomu, co už zaznělo v našem dokumentu k úvahám a pracovním dokumentu, který který obdržíte příští týden. Ohledně strategie EU 2020, i tam se nacházíme na stejné vlnové délce. Nepochybně zůstávají ještě některé otázky nezodpovězené. Následující finanční výhledy by měly odrážet také strukturu EU 2020, na tom se všichni shodnou, ale 43% výdajů v současnosti v těchto sedmi e, vlajkových projektech, které e, mají tedy zavádět politiku soudržnosti a politiku pro zemědělství nebo zemědělskou politiku, e, jak uvádí komise, ale my nevíme, co přesně se stane. Co se týče zemědělské politiky a politiky soudržnosti, ten dokument um, hovoří dostatečně jasně o tom, že potřebujeme lepší a vyšší koordinaci mezi politikou soudržnosti a strategií EU 2020 Hovoří se zde o konzistentnosti, o tom, jakým způsobem politika soudržnosti má měnit své cíle tak, aby se přizpůsobila cílům strategie. No a následuje velmi zajímavá část zaměřená na to, jak zlepšit kvalitu výdajů. Pokud jste si bedlivě dokument pročetli, Evropská komise eh, zde přináší eh, velmi eh, ambiciozní eh, návrhy, které budou vyvolávat i rozsáhlou debatu. Jedná se o možnost členských států v budoucnosti získávat finanční prostředky, jedná se o jejich schopnost absorpce a také o jejich administrativní struktury, také se zde jedná o to, jaké míry e, důvěryhodnosti kdo bude požívat, aby mohl využívat e, prostředku k určitým výdajům. Takže to vše bude vyžadovat detailní prodiskutování. Nicméně podle mne tento dokument je velice užitečný, jak už jsem uvedl, a opravdu mne uklidňuje, že stanoviska Evropské komise a parlamentu se od sebe příliš neliší, zejména v obecných zásadách. Samozřejmě, že my máme povinnost a právo jít eh, nad to, co uvádí Evropská komise, ale, eh, jak opakuji, jsem velice vděčný komisi za tento dokument, bude nepochybně velice užitečný. Děkuji, já tento názor sdílím. Také se domnívám, že tento dokument je dobrý podklad pro práci našeho výboru Nicméně si nemyslím, že bychom nedali žádný vstup. Vy jste nás sice nevyzvali formálně, abychom vám něco e, zaslali, ale dobře jste nám naslouchali. A to se odráží i v onom dokumentu. Takže proto jsem i já celkem spokojená s dokumentem. Ale nyní má slovo pan komisař. Thank you for your comments. Děkuji vám za přednesené komentáře, které byly většinou příznivé. Když začnu od začátku. Reimer v triálgu skutečně mohl zažít určitou frustraci, když jsme náhle z ničeho nic našli nové zdroje na ITER. Ale my jsme prostě v takovém období roku, kdy eh, můžeme eh, v upraveném rozpočtu číslo 10 tentokrát eh, dát jasně najevo, že my máme víc než 300 milionů eur, které se nevynaložily na zemědělskou politiku. To je prostě realita. No a teď je eh, o to rozhodnout, jestli to můžeme použít pro ITER nebo ne. No a ono, tak to můžeme to vlastně plně financovat a možná, že to tež to bude příští rok. A opět v příštím roce eh, možná na to zemědělství by mělo být vynaloženo ve skutečnosti eh, o 340 milionů méně, než máme v návrhu rozpočtu ale tak možná, že bychom mohli eh, opravdu eh, v poměrně v předstihu využít flexibilně hm, těch eh, závazků, které víme, že nebudou splněny. Pokud se týče zemědělské politiky, to je záležitost delikátní předmětem silného lobbingu. Někdy Eh, prostě se nechápe, že je to 40% z 1% z HDP a je to politika společenství. A že teprve k tomu přistupuje potom evropský eh, rozpočet. Eh, my máme v evropském rozpočtu 40% na zemědělství, které které zaměstnává 4% lidí, a tak, ale to je třeba vidět právě v tom kontextu, že je to politika společenství. Já eh, vím, že v naší finanční zprávě to bylo řečeno velice jasně, ale prostě v roce 2009 eh, přijme dotace z Eh, evropského rozpočtu eh, byly zhruba 50%, eh, se 50% přidělily na příjmech průměrného sedláka. A to tak skutečně je, to je, to je opravdu obrovský podíl. Čili to je velice vážná věc a teď musíme opravdu do budoucna přijmout závažné politické rozhodnutí, které se bude týkat celého venkova. A možná, že bychom ten podíl mohli do roku 2020 eh, zmenšit, tedy na, pokud se týče podílu na rozpočtu. Já eh, samozřejmě musím brát v úvahu to, co se eh, říká v Paříži, co se říká ve Varšavě a také v jiných zemích. Prostě v, my máme v Evropě zemědělské země. No a to je právě ta problematika vyjednávání v Evropě. Paní Rubial, ona vlastně navrhla, abychom neříkali review, ale reflection paper a ještě někteří další se ptali, co vlastně tento dokument má znamenat. Samozřejmě ten mandát je review, tedy eh, přeskum, ale nikoli revize. A to byl vlastně to je delegováno jako úkol komise. My v tomto přeskumu vlastně vidíme takové úsilí o eh, přizpůsobení se principům 2020, že to je ten chytrý růst, eh, výzkum a vývoj Evropské eh, výzkumné a technologické platformy, oblast výzkumu, to je o infrastruktuře, udržitelný vývoj, společná zemědělská politika, inkluzivnost, to se vlastně týká jako, eh, politiky soudržnosti a eliminace chudoby. Čili eh, to jsou principy vysloveně v souhladu se strategií 2020. No a to, co, na, to, co tady, tady řekl Reimerbeck a někteří další, že tam nehovoříme o žádném eh, přizpůsobení se Lisabonu, nehovoříme, ale pr- v praxi tam to přizpůsobení je. Eh, například my nyní eh, spouštíme zahraniční servis a to také je součást rozpočtu a je to velice viditelná a nákladná položka, kterou se přizpůsobujeme Lisabonské smlouvě. Smysl toho dokumentu je otevření debaty, nastínění možností a hlavně nepředjímání, protože my nechceme, aby se k tomu nějak energicky vyjádřila a rada, řekla jasně, chceme toto a toto ne, a tím by vlastně odumřeli, byly odstřeleny všechny eh, jinak otevřené možnosti. Čili je skutečně výhoda, kdybychom toto nějakým způsobem eh, vybudili, dál uvedli do pohybu. Ale my budeme mít ještě další Eh, příležitosti, abychom se eh, v roce 2011 eh, bavili daleko konkrétněji. Čili ano, toto je, my jsme chtěli tedy v tomto poměrně nudném dokumentu vysáhnout této rovnováhy. Prostě máme tam reflexe do budoucna, úvahy do budoucna a podobně. Jestliže někdo říká, že tam není žádné poučení, tak s tím nesouhlasím poučení to není nic teoretického. My jsme eh, uvolnili více než 8 miliard eur. To je velice hmatatelný výsledek. To je eh, proto tady my máme tam tu flexibilitu 0,03 a ta je velice důležitá, se ukazuje. Je to velice eh, jasné eh, v prospěch eh, fondu Solidarity, který je poměrně malý, velice pomalý, ale my bychom ho mohli daleko zrychlit, spružnit. Eh, vezmete si tu nedávnou bulharskou katastrofu. Proto je tento fond Solidarity nepoužitelný, neboť nejde o přírodní katastrofu, jde o technickou katastrofu, která ovšem zasahuje přírodní prostředí. No a mm, my tady bychom měli eh, ty možnosti, kdy může zasahovat Fond Solidarity, nejenom spružnit, eh, ale také zrychlit. Co se týče vlastních zdrojů, tady jsou dvě možnosti pro finanční sektor. Eh, daň z finančních transakcí nebo daň z finanční činnosti. Ta transakční daň, eh, ta, pokud se na ní nedohodneme globálně i na jiných kontinentech, tak eh, otevřeme obrovské množnosti pro různé vyhýbání se a podobně. Já myslím, že by bylo daleko výhodnější, kdybychom Eh, zdanili velké firmy. Tady to by možná, eh, tady nebyla, nebylo tolik možností úniku. Čili eh, my tady máme takový náznak, že opravdu je lepší zdanit činnost takových firm, nežli jednotlivé operace. Někteří hovoří o tom, že máme eh, rozpočet eh, odpojený, oddělený od současné krize. No, eh, my nemůžeme brát evropský rozpočet jako jakéhosi obětního beránka za různé deficity a fiskální problémy. To prostě my máme tyto problémy po celé Evropě, musíme je brát v úvahu, ale nemůžeme to házet na evropský rozpočet. Máme každý, každá instance jinou zodpovědnost. My potřebujeme, aby opět byla posílena důvěra ve finanční trhy. No a musíme tady eh, naplnit to, co jsme slibili až do roku 2013. Jinak eh, dále děkuji za pozitivní komentáře dalším řečníkům? Ano, e, skutečně e, v tom, e, v tom tiskovém vyhlášení tam byla taková hloupá chyba poučení z budoucích chyb, nebo tak nějak to bylo, a skutečně šlo spolu s, opoučení se současných chyb. Paní Triple Eh, hovořil o politice. Ano, my tady máme jasnou vazbu mezi každoročním postupem a eh, také mezi eh, pozicí nebo místem v tomto systému, místem Evropského parlamentu a také komisi až do roku 2013. Moje pozice Samozřejmě tady máme příslušné položky, ale samozřejmě to, jsem si, to by se muselo prověřit, ale z mého hlediska velkým úspěchem by bylo to, kdyby parlament byl přítomen těm jednání, vyjednávání o příštích budoucích perspektivách od samotného začátku. Ne, aby eh, seděl ve svých místnostech a připravoval usnesení a rezoluce, a potom se zabýval nějakými zbytkovými miliony a miliardami. E, to ne. On, to bude samozřejmě e, těžké, ale možná bychom to mohli zkusit prostřednictvím dohodovacího řízení v roce 2011, ale to je mé vidění, e, vidění tady té problematiky a přitom já nejsem nezaujatý. Nicméně Parlament by měl být zapojen do toho mezivládního vyjednávání, protože jinak to bude tak, že státy se dohodnou a teprve potom do toho parlament vstoupí a bude moci to jenom dotvářet, ale ne utvářet od počátku. Já myslím, že tady je eh, hodně zkušených poslanců a Eh, možná, že už také uvažovali o tom, jak si zajistit své pozice už v tom procesu v roce 2011, v tom rozpočtovém procesu. No. Čili abychom v podstatě, aby potom na něho nezbyla jenom symbolická část práce s těmi zbytkovými položkami. Čili já do toho nechci nějak moc dále zasahovat, ale to by měla být v podstatě politická linie, to je zapojení, zapojení parlamentu do těch opravdových, opravdových eh, finančních her. Eh, pan Šimanský jako jediný trošku spochybnil ty otázky vlastních zdrojů. Říkal, že možná teď v krizi není ten pravý čas na to, abychom spouštěli tuto debatu. Otevřeně řečeno, eh, ta myšlenka eh, právě to spustit už uprostřed roku 2010, tak zatím bylo právě ty fiskální problémy eh, mnohých ministrů, ministrů financí, kteří se zabývali otázkou, jak snížit své vlastní příspěvky do evropský, evropského rozpočtu. Čili eh, právě, eh, že já jsem poté, co jsem naštívil několik eh, hlavních měst v Evropě, právě chtěl vyprovokovat v této situaci tuto debatu aby se prostě měnila ta pozice vlastních zdrojů a přímých plateb protože tady se hovoří o různých procentech, eh, procentech eh, rozpočtových deficitů, eh, které je třeba sanovat ve velice krátké době. Já si myslím, že pokud se týče přidané hodnoty toho, jak pomáháme chudým regionům, tak tam Takovou to, takovým příkladem je eh, spojování zdrojů nebo společné odpovědi na společné otázky, jako je klimatická změna nebo energetická bezpečnost nebo společná odezva, reakce na přírodní katastrofy, jako jsou eh, povodně. A takovou typickou přidanou hodnotou rozpočtu je eh, konsolidace zahraničního servisu. Já myslím, že eh, kdybychom eh, se soustředili pouze na podporu těch nejchudších oblastí, tak nevím, jestli by ta přidaná hodnota byla taková. No ale to je otázka filozofického přístupu. K panu Portasovi. Já mohu jedině souhlasit eh, s vaším původním eh, nebo prvotní poznámkou, že pokud bychom se bavili o perspektivě deseti let, měli bychom mít garanci toho, že nastane opravdová revize. A ta garance má dva pilíře. Za prvé, měli bychom mít rezervu. My navrhujeme povinnou rezervu eh, ve výši to je poměrně hodně. My nyní máme 0,003% eh, ta flexibilita v rámci eh, finančního rámce, čili těch 5% by bylo hodně, tak abychom mohli hýbat z prostředky eh, po pěti letech. No a ten druhý pilíř, to je politická vůle. A to samozřejmě všichni víme, že bez politické vůle revize nebude opravdovou revizí co se týče sociálního rozměru, eh, v, tam to je řečeno velice delikátně, prostě sociální fond by měl být viditelnější, měl by být součástí politiky soudržnosti, neměl by být z ní vyčleněn, naopak měl by se stát její součástí a to viditelnější součástí. Paní Anderson jako obvykle se zabývá efektivitou a kvalitou vynakládání prostředků. Já myslím, že určité zlepšení tady je a že by se to mělo projevit i v následující zprávě soudního, e, účetního dvora. V roce 2010 my o jednu miliardu škrtáme platby v rozpočtu. V roce 8 to bylo 5 miliard. Čili eh, to programování je nyní lepší, čili my máme opravdu eh, menší rozdíl mezi skutečností a plánem než eh, před rokem, nebo v roce 8, tedy před dvěma lety. Čili mm, je to tak. Salvadore, ano, eh, velice, velice laskavý, velice hodný na nás a s pozitivním vyzněním. Eh, my jsme měli mnoho příležitostí eh, se bavit o těchto problémech eh, dvoustranně, takže já teď nebudu další komentáře tedy ty komentáře dále rozvádět. A děkuji vám za pozitivní přístup. Ano, pokud je možné něco říci pozitivně, tak to rádi říkáme a samozřejmě také rádi komisi kritizujeme. Nicméně, jak jsem již řekla, komise nám skutečně řádně naslouchala, aniž bychom ji na to museli explicitně upozorňovat. Reimer Böge má velice krátký vstup, prosím. Děkuji. Já děkuji za další ujasňující poznámky pana komisaře. Zajímalo by mě v souvislosti s časovými hormonogramy, o kterých jsme hovořili. Koncem června mají přijít legislativní návrhy. Ehm, zda by nám mohla komise říci, kdy bude k dispozici to eh, ohlášené nelegislativní sdělení. Děkuji. Já bych pana komisaře nepustila z této místnosti, aniž bych mu položila sama tuto otázku. Už máte v tomto směru nějaké informace? Nejpozději v červnu 2011. Ještě jsem nerozhodl, Zda to bude květen nebo červen. Počkáme si na zprávu parlamentu a učiníme to potom, to je jasné. Jestli to bude v dubnu nebo v květnu, je to možné. Ano, říká paní předsedkyně, ale otázka zněla, zda ještě předtím obdržíme nějaké nelegislativní sdělení, například na začátku roku, dejme tomu začátkem března, tak vlastně toto obecné sdělení týkající se příštích finančních výhledů, to by mělo přijít společně s prvním legislativním balíčkem. Nicméně ještě nevíme konkrétní načasování, ještě se na něj budeme muset lépe podívat. Děkuji. Já mám na seznamu ještě tři řečníky, Thijs Berman, Reinhard eh, Bütikofer a Alan McCarthy. A pan komisář nyní už chce odejít. Takže my děkujeme panu komisaři za to, že přišel mezi nás. Přejeme mu ještě pěkný den a stejně úspěšné a záslužné setkání, jako bylo to naše. Tak, tej si. Um, Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych chtěl položit pár dotazů panu komisaři, takže teď mě trochu frustruje, že eh, mluvím jeho v nepřítomnosti, ale mám dvě poznámky. Když se podíváte na tento text od komise, může dojít k tomu, že se budeme snažit o nejmenšího společného jmenovatele, aby tam každý našel aspoň něco, ale nikdo to, co by si pořádně přál. Takže eh, pan Levandovský eh, správně tento text ohodnotil. Co se týče EU 2020, pokud si vezmeme jako kritérium, podle něhož bychom hodnotili naše eh, volby pro rozpočet, pak je jasné, že potřebujeme hlubokou reformu. Eh, první okruh, u kterého to je patrné, to je společná zemědělská politika. Jen 18 výdajů je sladěná s cíly EU 2020 ohledně eh, udržitelného a chytrého růstu. To vyžaduje změny. Eh, to znamená, že bychom nebyli dostatečně výkonní v, ve správném využívání zdrojů, tvorbě pracovních míst a hm, v inovacích. Je třeba, aby komise šla dál, aby šla jen zahájení těch základních eh, zájmů. Já vím, že zemědělci, někteří zemědělci mají eh, financování z EU, ale jiní zase nemají. Byli donuceni k tomu, aby změnili svůj způsob podnikání, například i do eh, pěstují ovoce, zeleninu, další a potřebují pomoc na přežití. Pro nás by bylo velice důležitým úspěchem ve výboru, abychom eh, dosáhli takové změny. My potřebujeme zemědělce z mnoha důvodů, aby, aby eh, pěstovali mm, plodiny, aby starali o půdu, z mnoha dalších důvodů. Dochází také k dezertifikaci, takže zemědělství a farmářství skutečně má budoucnost. Částečně se jedná o sociálně zodpovědnou restrukturalizaci struktur, eh, sektoru a za druhé jde eh, také o vytvoření eh, chytré a mm, udržitelné reformy, tak abychom se podívali na to, které ty dotace nejsou účinné ve smyslu strategie EU 2020. A podle toho pak jednali. Jde o to, zda umožníme občanům a podnikatelům, aby se vrhli do inovací se zprostředky EU. Proto potřebujeme ale zjednodušit nástroje a e, administrativu, je třeba vybudovat e, po 50 či 60 letech konečně takovou Evropskou unii, která bude uživatelsky příjemná, která bude schopna harmonizovat pravidla a také fondy, které směřují ke stejným cílům. Eh, tak eh, pokud to mohu vyjádřit takto, abychom nemuseli eh, tlouct na tolik dveří, než se dobudeme dotací. A za tímto účelem je opravdu zapotřebí provést změny. Děkuji, Tejsi. A chci říct i všem ostatním, není to tak, že by zde nebyl nikdo z komise, je zde pan ředitel Lehner, takže pokud máte nějaké otázky, může také na vaše otázky zareagovat. Má k tomu mandát. Nyní Reinhard Bütikofer. Děkuji, paní předsedkyně, ale já nechci hovořit svým jménem. Ale můžete hovořit i za zelené. Ne, pan komisař už je pryč, takže já už nic nechci říct. Takže Alan McCarthy. Uh, já to vidím tak, eh, paní předsedkyně, eh, že ostatní by mohli odpovídat, ale pokud zde byli tři poslanci, eh, kteří mohli položit přímo otázku komisi a ostatní ne, tak já bych ráda podotkla, že za SAD bych ráda také položila otázku tak, aby mohl komisař odpovědět. Myslím si, že v tomto dokumentu komise přemýšlí o nemyslitelném, Eh, pak přemýšlíme o tom, zda to bude možné a pak zjistíme samozřejmě, že to možné není. Tento dokument znamená, že když se na jednu konkrétní oblast, například politiku soudržnosti, samozřejmě, že je správné se zmiňovat i o životním prostředí, protože eh, tam je kladen veliký tlak na eh, vlády. Například u nás v našem regionu je je tedy zpráva nucena snižovat zdroje na ehm, soudržnost. Ehm, příjemci nebudou eh, dostávat v některých případech prostředky na tyto akce. Takže eh, my hledáme přidanou hodnotu, ale přitom se ty eh, regiony stávají chudšími. Takže se snažíme najít mm, nenalezitelné. Bylo už zjištěno, že kvůli tomu, že provádění málo účinné, že je zapotřebí mít e, jiná, jiné například přihlášky. Možná, že bychom e, potřebovali nějakou jasnější strukturu pro financování a tím bychom předešli administrativním zátěžím a dodatečným problémům, e, což pak následně působí nedostatečné čerpání a tu neúčinnost evropského rozpočtu. A pak šest možností, o kterých hovořil pan komisař hovořil o tom, že mají přispívat chytrým způsobům, integrovaným způsobům, jak jednat v budoucnosti. A když se podívám na nárůst DPH eh, nebo na přístup EU eh, e k DPH, tak samozřejmě, že máme přímé eh, daně pro domácnosti. Je to sice méně transparentní, méně viditelné, ale eh, jde o to, jakou podporu proto máme. Samozřejmě, že DPH je regresivní daní, eh, postihuje ty chučí a eh, zatím to nemá popularitu. Také, jak se zmiňoval už španělský kolega, ehm, mě lituji toho, že komise víceméně zavrhla daně z transakcí finančních a přemětu sdělení Eh, které ukazuje, že eh, některé služby jsou, eh, jsou zdaněny málo a pokud by nebylo možné tedy na globální úrovni zajistit daň z transakcí, tak bychom mohli zavést daň z finanční aktivity. Podíváte-li se ale do Velké Británie, tak už je spousta různých daní, které souvisejí s finančními činnostmi. Měli bychom tedy jednat poněkud inovativněji, neměli bychom jen tak něco zavrhnout a měli bychom respektovat to, co už znovu odhlasoval eh, parlament. My jsme žádali o hodnocení dopadu a já žádám tedy pana komisaře, aby komise tuto práci vykonala, eh, aby nezamítali něco jenom proto, že nevykonali práci, která to, od, s tím souvisela. Eh, eurodluhopisy jsou dobrá myšlenka, ale je třeba se zamyslet, jak mají fungovat. Jsou dobré pro posílení investic a zejména pro členské státy, které snižují investice do infrastruktury. To by jim mohlo pomoci, aby se eh, posílila strategie růstu v EU. Takže eurodluhopisy myslím, že by se daly navrhnout. Ale jak už říkal pan komisař, je tu spousta různých myšlenek a třeba je správně zkombinovat. Chtěla jsem se najít zeptat pana eh, komisaře, ale možná, že komise obecně by mi na to mohla odpovědět. Členské státy podporují spoustu těchto nových akcí. Chtějí eh, eh, dozorový orgán nad finančními službami, chtějí službu pro vnější činnost. A v tomto případě měli také navrhovat takový rozpočet, který to bude schopen plnit protože takovýto rozpočet nebude schopen, eh, ten, který se teď navrhuje, ten nebude schopen toto všechno plnit. Minulý týden eh, britský eh, premiér řekl, že chce snižovat evropský rozpočet, že nechce k jeho navýšení a ostatní státy hrají stejnou hru. Mohli by tedy eh, komisaři jít, nebo komise by mohla hovořit eh, upřímně tedy s radou a říct, že eh, jsou sice stanoveny ambiciozní cíle, že třeba je taky ufinancovat. Děkuji. K tomu poslednímu lze říci toto, že komise už nám poslala pozměňovací dokument, zvláště co se týče financování těch tří agentur finančního trhu a právě z důvodu změny struktur a úloh si žádají více peněz, takže komise zde vystupuje aktivně. Ale na co Alín jasně upozornila, je realizace Evrops- na evropské rovině sjednaných politik v jednotlivých členských státech. Reimer Böge na začátku říkal, že musíme k této záležitosti přistupovat celostně. Měl zde na mysli jednotlivá generální ředitelství, protože i komise tvrdí, že má celostní přístup, ale já si myslím, že skutečně musíme holisticky celostně myslet, když myslíme pojem Evropa, tak eh, nestačí, když budeme myšlet na té úrovni, na které pracujeme, jednáme my, ale musíme brát v potaz i členské státy. Lisabonská strategie nestroskotovala na tom, že bychom neměli dobré nápady, ale protože realizace v členských státech byla velmi špatná a naopak se děly kontraproduktivní opatření. A podobně u strategie EU 2020 eh, to dopadne špatně, pokud členské státy nebudou ochotné, aby tuto kostru obalili něčím skutečným ve svých státech. To bylo sjednáno na evropské úrovni, také s ministry, ale ministři, když odjedou domů, tak eh, často zapomenou to, co slíbili v Bruselu. A tomu je také například v oblasti regionálně strukturální politiky. Je to určitá komplikace, nevím, jak to vyřešíme. Možná, že bychom zde v budoucnu měli být ještě poněkud inovativnější. ale ten výrok, že máme myslet celostně, znamená, že nesmíme nechat stranou ani členské státy. Dobrá, už se nikdo nehlásí o slovo, tak prosím, pan Léner. Yes, uh, thank you. Um... Děkuji. Jenom bych chtěl ujistit eh, poslance, že náš eh, reporting je velice pečlivý. Eh, pokud se týče dokumentů, které předáváme komisi nebo panu komisaři. Přesto všem bych rád tady zkusil něco málo vyjasnit. Především jsem si všiml, že pokud se týče nového vlastního zdroje a seznamu možností, je tam použit eh, termín, který možná způsobil určité nedorozumění. My tam máme zdanění finančního sektoru. To je prostě nadpis, pod kterým se eh, schovává několik různých možností a jsou tam možnosti daň na finanční transakce a daň na finanční činnost. Čili to, že by daň na finanční transakce byla už eh, shozena ze stolu, tak to ne. Tady jsou, je to mezi možnostmi. My skutečně v příštích měsících chceme eh, nadále zkoumat jako jednu z možností eh, transakční daň a chceme, aby výstupem byla daleko hlubší analýza, co to je. Eh, pardon, mohu eh, tady eh, poznámku k tomu. Pan komisař totiž neřekl, že chce mít transakční daň. Říkal, že to by mohlo být jedině tehdy, kdyby to bylo dohodnuto globálně po celém světě. Mohlo by to být třeba jen 20 euro, to je jedno. Čili v podstatě, jaký má smysl tady návrh komise? Já musím navrhnout, že tady ten rozpočtový přeskum, ten budget review, eh, nic nenavrhuje, pouze uvádí seznam možností, které budeme dále analyzovat. A eh, transakční daň eh, patří mezi ty, které dále chceme analyzovat. Já jsem také se zájmem zaznamenal váš návrh uvažovat o stoprocentním financování o stoprocentním financování eh, politiky soudržnosti z evropského rozpočtu. A to je zajímavé, protože my jsme už dříve hovořili o efektivnosti, kontrole a její účinnosti a tak dále. A zatím hovoříme o kofinancování jakožto nástroje, který zajistí to, že se zde skombinují Eh, finanční zájmy, zkušenosti a že to zlepší naplňování této politiky. Čili kofinancování vnímáme jako pozitivní prvek této politiky soudržnosti. Čili eh, lze na to nazírat z různých úhlů. Možná bych ještě několik dalších poznámek uvedl, pokud se týče načasování. Debata o problémech s implementací jasně ukázala, jak důležité je to, aby legislativní nástroje byly přijímány včas. A proto je to naše časové plánování tak důležité. My stále máme stejný rytmus jako před sedmi lety, takže na začátku finančního období bylo vidět, že implementace není snadná, poněvadž do legislativní rozhodnutí se nezapojeme dosti brzy. Čili já bych skutečně apeloval na to, aby všichni ti, kteří s finanční legislativou mají něco společného, aby se do toho zapojili včas, poněvadž je více než 80 finančních nástrojů, které parlament v příštích dvou letech bude muset schvalovat. Takže to je velice důležitá součást eh, té implementace a to je také poučení z dnešní ranní debaty. No a ještě bych něco poznamenal k tomu, že bychom se měli zabývat nejenom finančním rámcem, ale také finančním nařízením. Finanční nařízení je právě předmětem probíhajících debat a toto nařízení eh, do velké části rozhodne o implementaci finančního balíčku. Čili bude to mít vliv na ten budoucí finanční balíček. A teď se nacházíme ve velmi raných stádiích debaty o, která zhodne o úspěchu příštího finančního rámce. Děkuji vám za prostor. Děkuji. Je třeba ještě dodat, že ta daňová záležitost a komunikace kolem toho Eh, za to zodpovídá jiný komisař než ten náš. A on také nehovořil o vlastních zdrojích, ale musel vypracovat zprávu pro radu. Pokud si to dobře pamatuji, nevím, zda pro ministry financí nebo pro Evropskou eh, radu a pan komisař Šemeta se eh, vyjádřil, že ta daň z finančních transakcí není tím správným nástrojem. Ale Reimer Böge se ještě hlásí. Za prvé v otázce vlastních zdrojů jde o to, aby společně komise, rada a parlament se tomuto tématu věnovali v rámci svých jednáních, aby to měli na programu. A když řeknu, že to je to správné řešení, tak samozřejmě v radě i hned některé státy negativně zareagují a možná, že tím zablokují řádný a rozumný proces diskuse, který by měl sloužit k nalezení řešení a který by po kontroverzní diskusi nakonec měl nějaký pozitivní výsledek. A o čem hovořil pan Lehner, samozřejmě výsledek má přednost před harmonogramem, ale když se podíváme na harmonogram, zda nebudeme mít výsledek během dánského, ale možná během kyperského předsednictví, tak stále budeme ještě o rok nebo šest měsíců rychlejší než minule. Postupy jsou nyní trochu jiné. Pokud tedy komise splní to, co nám slíbila, že parlament bude zapojený parlamentně a nedostane věci hozené na stůl, až když už je všechno hotovo. A e, že komise nebude pouze mít tu pozici, že bude očekávat, že tedy parlament schválí to, co rozhodne rada. Zde musí být i komise odvážnější a zasazovat se výrazně o své priority, než tomu bylo v posledním kole. Nicméně právem jste poukázali na to, že ten zásadní problém nebyl v rozhodnutích o finančním plánování, ale v těch paralelních procesech, těch 60 nebo 80 víceletých programů, o nich jsme pak ještě museli následně vyjednávat. Nicméně, když eh, už o tom hovoříte, tak se naskýtá otázka, hodláte těchto 80 programů nově strukturovat, anebo v souvislosti se střednědobým přeskumem více zohlednit otázku kontinuity a změny, aby bylo možné v těchto procesech postupovat rychleji a lépe, protože nemusíme hodit všechno přes palobu a měli bychom se podívat na to, co fungovalo, co může zůstat. A potom bychom mohli rychle najít schodu o těchto věcech a zaměřit se na ty věci, které je potřeba upravit, aby odpovídaly novým výzvám. O to bych vás žádal. Děkuji. Ano, myslím si, že to je přístup, který se nám všem jeví jako rozumný. Salvador? Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych chtěl přednes jedno do, doporučení eh, komisi a následně jako zpravodaj to přednesu jako návrh. Následné finanční výhledy, a o tom se shodneme, by měly se řídit strukturou 2000, eh, Evropy 2020 ale ve sdělení Evropské komise a v rozhovoru na evropské úrovni se nepíše, do jaké míry plnění eh, strategie EU 2020 na národní úrovni, tedy ty národní plány, eh, i do jaké míry budou povinné. Pokud nebudou povinné a pokud nebudou monitorovány ze strany Evropské komise, tak eh, plnění národních plánů bude velice složité. Bude těžko dosáhneme toho, aby cíle vytyčené těmito plány, eh, které budou také začleny do finančních výhledů, aby byly skutečně respektovány členskými státy. Takže s ohledem na správnost hospodářského řízení eh, v tom takzvaném evropském semestru hodnocení národních rozpočtů ze strany Evropské komise, Možná v této souvislosti by eh, sdělení Evropské komise o eh, příštích finančních výhledech měla lépe eh, vysvětlit tento eventuální povinný charakter národních plánů a Jakou metodiku také bude Evropská komise využívat proto, aby zajistila, že členské státy budou respektovat tyto národní plány? Jinak by totiž bylo velice obtížné eh, velice obtížně bychom mohli čekat nějaký pokrok ve strategii 2020. Eh, ano, to je pravda. A já doufám, že Evropská komise to také zahrnuje do evropského semestru, protože to všechno spolu souvisí. A pokud se nám nepodaří zajistit, že strategie EU 2020, že se jí budou státy náležitě prioritně věnovat, tak to budou všechno promrhané peníze, které do toho dáme, protože ta trocha peněz, kterou do toho můžeme vložit, nás nepřivede o moc dále, nemůžeme dojít dále sami. Skutečně zde musíme přistupovat celostně. Ende der Rednerliste. Jsem na konci seznamu řečníků. Dobrá. Tím jsme tedy projednali body 3 a 4. A vidím, že zde máme obrovskou časovou efektivitu. Der Genau, der urspr- ja, genau, der ursprüngliche... A nyní ten původní bod číslo 3. Čili strategie EU 2020 a náš přístup k ní. My už jsme k tomuto tématu diskutovali pan zpravodaj vyjadřuje určité pochyby? Já jsem myslela, Salvadore, že chceš ještě podat určitý přehled těch vstupů, které nastaly. Není tomu tak, ne? Ich weiß, dass es ein... No, já vím, že to je náš, ten náš pracovní dokument vznikne až po onom slyšení, protože to slyšení je tím posledním vstupem. Při přípravě na dnešek mi bylo oznámeno, že ty ještě chceš něco říci k tomu dokumentu Reflection Paper a reakcím kolegům, podáš určité schrnutí co se týče strategie EU 2020, pokud tedy říká, že to není zapotřebí, tak to nemusíme dělat. Ale jinak, prosím, máš slovo. Eh, eh. Ano, paní předsedkyně. Jde o to, že eh, překrývání se postupu dohodovacího a této naší schůze výboru Syre nám občas působí trošku problémy. Takže je tu určitý postup, který se týká mm, toho, jakým způsobem mají členové výboru e, SURE se účastnit vypracovávání materiálu k, ke strategii EU 2020. A Evropská komise připravila text o tom, jak by se restrukturalizovaly příští finanční výhledy, také s ohledem na strategii EU 2020. Možná je to trochu předčasné vzhledem ke stádiu diskuze a k diskuzi s panem komisařem očekávat eh, především mnoho příspěvku od kolegů. Ty myslím přijdu časem a navíc já musím do toho pracovního dokumentu společně se sekretariátem zapracovat také výsledky dnešního eh, ho, eh, zasedání, příspěvky z diskuze s komisí, příspěvky od e, kolegů, takže k tomuto tématu už nemám, co bych dodal. Došli jsme, e, dosáhli jsme pokroku u toho pracovního dokumentu, díky tomu, že jsme také hovořili s komisařem, komi- eh, diskuze s komisařem se zaměřovala právě na onu strategii EU 2020 a na Eh, sdělení ohledně příštího finančního rámce, takže už nic nechci dodat. Mailun. Dobrá, hlásí se ještě někdo o slovo nyní k tomu, co zde zaznělo? Pokud ne, tak jsme u bodu číslo 6. Je ještě něco jiného, co bychom nyní zde měli projednat? Není tomu tak? Takže mi dovolte připomenout, že se příště sejdeme 22. listopadu ve Štrasburku od 19 hodin do 21.30. Je to pondělí. Takže vám přeji ještě pěkný den. A mnohé z těch, s nimiž se nyní rozloučím, stejně za chvilku zase uvidím. Naschledanou. Výstí ist die